Vážení kolegové, vážené kolegyně, srdečně vás vítám na zasedání našeho výboru. Máme legislativní poločas, tak říkajíc. A minulý týden jsme ve Štrasburku zvolili nové vedení parlamentu a dnes začínáme s volbami vedení ve, výboru, ve, ve, ve výborech zde v parlamentu. A náš výbor Envy není výjimkou. Podle dohody v rámci naší delegace na začátku legislativního období v roce 2009 se promění předsednictvo. Já předám předsednictví Matiasu Grotemu, tak jsme, se to, tak jsme si to domluvili a tak to také uděláme. Já mohu pouze říct si tolik, že se jednalo o velice zajímavou, napínavou dobu v těch minulých dvou a půl letech. A přes finanční krizi, hospodářskou krizi eh, si myslím, že tento výbor dosáhl mnohého a eh, prosadil mnoho legislativních aktů. Eh, zprávu o přeskumu v polovině legislativního období máte před sebou a můžeme snad říci, že náš výbor odvedl nejvíce práce také mimo jiné, protože se jedná o oblasti, které naše občany zajímají nejvíce, to znamená bezpečnost potravin, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí. Chci poděkovat všem, eh, kteří se podíleli na naší práci za úspěch, který je i vaší zásluhou. Konkrétně chci jmenovat, eh, poděkovat eh, svým zástupcům, poděkovat všem zpravodajům, kteří byli pod velkým tlakem při vytváření zpráv. Chci poděkovat stínovým zpravodajům, kteří pomáhali při vytváření ať už legislativních programů nebo při zaměřování zpráv, tak, aby se o nich dalo úspěšně hlasovat. Děkuji také samozřejmě všem sekretariátům eh, Děkuji tady eh, svému panu zástupci, svému panu sekretáři, který je naprosto nedocenitelný, pokud jde o pomoc a přesnost v přípravě a pomoc při vedení, například při hlasování nebo při běžných schůzích. Děkuji samozřejmě také všem ostatním eh, členům sekretariátu, děkuji všem členům své kanceláře. Myslím si, že práce, kterou jsme odvedli, je náležitě vidět kterou jsme tedy odvedli za tu první polovinu legislativního období. Nicméně bude stejně angažovaně, stejně úspěšně, jak doufám, pokračovat i v druhé polovině legislativního období, protože stále před námi je mnoho práce a mnoho výzev, které musíme rozřešovat. Tak, ještě jednou vám tedy všem děkuji. Jak jsem už řekl, eh, došlo k dohodě tom smyslu, že já e, budu předsedat první polovině e, zasedání, kolega Grote druhé polovině, to je můj návrh. ale e, má frakce zde má 18 poslanců, proto se chci zeptat, zda e, jsou nějaké jiné návrhy nebo případně nějaké navržené úpravy, pokud jde o změnu předsednictva. Pan Zebr, děkuji. E, Jo Lainené, děkuji vám za práci jako práci předsedy. Byly to určitě zajímavé dva a půl roky pro všechny zúčastněné. Eh, ačkoliv jsme eh, od komise neobdrželi tolik návrhů, kolik bychom si představovali. Myslím si, že práce zde ve výboru byla vynikající a pokročili jsme o eh, významný krok vpřed. Změna předsednictva je návrh eh, konec konců i e, návrh socialistické frakce. Já navrhuji, aby se skutečně předsedou stal Matias Grote. Děkuji ti ještě jednou za práci. Děkuji, Lindo. Ano, já jsem pracovala s Matiasem rovněž mnoho let, já bych ho rovněž ráda podpořila jeho eh, kandidaturu. Pracovali jsme na různých oblastech této naší problematice. Vím, že je to člověk, který pracuje velice tvrdě, poctivě, bude to skvělý předseda. Ovšem ráda bych poděkovala i tobě, Joe, za práci v posledních dvou a půl letech Poskytl se nám zde takovou složku všech těch zpráv, na kterých jsme pracovali, to je velice milé, všechno, co jsme udělali za poslední dva a půl roku, to znamená asi tak 20 všech těch procedur, které jsme dokončili. Samozřejmě jsou zde i technické záležitosti, pozměňovací návrhy, které části přijmeme, které nepřijmeme a tak dále. To jsou všechno technické záležitosti. Ovšem doufám, že se na to celé období svého předsednictví podíváš jakožto na to, co mělo dopad na životy našich lidí, pokud jde o zdravotnictví, klid, klimatické záležitosti, um, to znamená debata v oblasti klimatických změn, která probíhá dále, informace pro uh, naše spotřebitele, označování potravin a tak dále. Tam očekáme změny velice v brzké době. Čili myslím si, že je to opravdu úžasný, úžasná sbírka práce, to, co si udělala, to, co jsme udělali my všichni za posledního dva a půl roku. Ráda bych poděkovala za všechny mé kolegy, za to, co si udělal a všechno to, celý ten dopad, který to má na naše občany. Děkuji. Ja, vielen Dank. Äh, Děkuji. Práce ale musí pokračovat. Objevil se tedy návrh, aby se předsedou stál Matias Grote a já se vás proto ptám, jestli někdo chce požádat o tajné hlasování, anebo jestli o tom můžeme hlasovat aklamací, tedy veřejně. Äh, chce někdo požádat o tajné hlasování, vypadá to, že ne. To znamená, že můžeme Matyase zvolit aklamací. S okamžitou platností se můžeš chopit svého úřadu a posadit se sem za předsednický pult. Já, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych nejprve poděkoval Jo Lajnemu za první poloča, za první dva, o dva a půl roku, za jeho vedení výboru a slíbím vám, že budeme i nadále pokračovat stejně tak angažovaně, že se budeme i nadále angažovat v politice životního prostředí a ve všech dalších oblastech, které se týkají našeho výboru. Budeme se do toho vkládat se stejnou verví, vervou a já bych v tuto chvíli nechtěl ztrácet mnoho času, ale chtěl bych pokračovat, protože musíme mít ustavující zasedání, jinak nebudeme schopni pracovat. A proto tady mám návrh na prvního místo předsedu výboru. Chris Davis. Chris Davis, prosím. Well, thank you, Chairman. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Já myslím, že v podstatě máme čas až do tři čtvrtě, takže máme ještě pár minut, než začneme pracovat. To znamená, ano, tvůj předchůdce se ještě napil těsně předtím, než odcházel ze svého křesla a já si myslím, že ty jakožto předseda budeš mít asi možná lepší kafe, než my všichni ostatní. No, uvidíme. Aklamací jsme tě zvolili. Rád bych řekl, když už mám slovo, že tvůj předchůdce byl velice férový, spravedlivý vůči všem, velice odhodlaný, velice entuziastický člověk, nadšený, takže to bude opravdu těžké se tomu vyrovnat. Uvidíme, uvidíme, nezáleží jenom na potlesku na konci tvého období, uvidíme, jak se ti povede dostat tomu, co udělal tvůj předchůdce. Já bych navrhoval, pokud je o eh, prvního místopředsedu, pana Gebhan Nata. A máme jeden návrh, jsou nějaké další návrhy na místo předsedu? Nejsou žádné, dobrá, to znamená, že můžeme hlasovat aklamací, pokud tedy všichni souhlasíme. Dobrá, takže gratulujeme. A přejeme hodně štěstí. Kolegovi Gebrandimu, prosím, pojďte sem k nám dopředu. Tak a teď se tedy dostáváme k druhému místopředsedovi výboru. A já prosím o návrhy kandidátů z pléna. Prosím, kdo se hlásí? Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nejprve dvě věci. Samozřejmě vítáme vás, blahopřejeme a pokud jde o naši skupinu zelených, Ráda bych poděkovala Jo Lajnenovi, našemu předsedovi bývalému, opravdu velice srdečně za jeho otevřenost, za schopnost vést dialog, za jeho zájem opravdu pro všechny věci, které se týkají životního prostředí, zdravotnictví a tak dále. Všech těchto věcí, které jsme společně, na kterých jsme pracovali v průběhu dvou a půl roku. Samozřejmě, že rovněž to byla, mm, si myslím, že přispěl k velice konstruktivní atmosféře v naší práci, velice ambiciozní postupu a my samozřejmě určitě se tomu budeme věnovat i za chviličku, pokud jde o Rio, rok 2012. Mezinárodní společenství uznalo to, že pozice Evropského parlamentu skutečně, nebo to naše stanovisko je nejambicióznějším stanoviskem pro te, toto čtvrté fórum celosvětové. Čili ráda bych vám za naši eh, skupinu poděkovala a doufáme, že budeme ve stejném duchu spolupracovat i nadále za stejných podmínek. Pokud jde o tento post druhého místopředsedy, ráda bych za nás eh, navrhla pana Karla Šlitra na tuto pozici. Dobře. Má někdo nějaké další návrhy? Vidím, že žádné protinávrhy nejsou, to znamená, že e, pana Šlitra mezi sebou nemáme, ale získali jsme jeho souhlas s tím, že chce kandidovat, to znamená, že on souhlasí e, s tím, že bude zvolen na pozici druhého místo předsedy. Já vás prosím o jeho zvolení aklamací. A blahopřejeme Karlovi Šlitrovi, který byl právě zvolen druhým místo předsedou výboru. A tím se dostáváme ke třetí volbě dnešního dne, ke třetímu místopředsedovi. Eh, pan Líze, prosím. Ano, děkuji. Jménem Evropské lidové strany navrhuji změnu personální. Pan kolega Boguslav Sonik který eh, to činil dosud, se bude věnovat jiným úkolům. To znamená, že my navrhujeme pana kolegu Janoše Ádera. Eh, Janoš, eh, když přišel sem, byl velmi zkušený z národní politiky, byl to předseda frakce, předseda parlamentu v Maďarsku a za svého působení v Evropském parlamentu se velmi uh, intenzivně věnoval směrnici Sevezo, což je jedna z nejdůležitějších zpráv prvního poločasu a proto tedy navrhujeme jako třetího místopředsedu právě Janoše Adera. Prosím. Děkuji. Musím se vás zároveň zeptat, jestli máte nějaké protinávrhy. Vypadá to, že ne. To znamená, že navrhujeme jako třetího místopředsedu pana Janoše Adera. Prosím, zvolte ho aklamací. Jutta Haug bittet um. Jutta Haug prosí o slovo. Dobře, nyní jsme tedy zvolili představenstvo v plném počtu. Ještě to není úplný počet? Ne, zatím to, ten počet není úplný. Dobře, takže já ještě počkám. Ale přihlásím se o slovo, až nastane čas. Dobře, ještě to není úplné. Abychom mohli hned začít pracovat, musíme zvolit ještě čtvrtého místo předsedu. A já prosím, abyste k tomu předložili svoje návrhy. Linda Bekeven, prosím. Ráda bych nominovala pana Jergensena na toto místo čtvrtého místo předsedy. Byl místo předsedou posledních dva a půl roku, znáte ho především z práce na oblasti klimatických změn, biocidů, Eh, chemikály, proto bych za naši skupinu ráda nominovala tohoto kolegu. Děkuji, Linda McEwen. Eh, jsou další návrhy? Není tomu tak. Tím pádem navrhuji rovněž volbu aklamací. Gratulujeme. Ich gratuliere hiermit Dan Jörgensen, der kann heute nicht hier sein. Děkuji. Eh, za pana Jorgzena vzkazuji, že tady nemůže být přítomen, ale Eh, že vyjádřil svůj souhlas s tím, že bude kandidovat na pozici, kterou také získal. To znamená, nyní máme předsednictvo kompletní. Eh, vyslechli jsme si, co říkali kolegové za jednotlivé politické frakce a já se budu snažit splnit očekávání, která jsou zde na předsednictvo a na předsedu kladena. Budu se snažit pracovat jako můj předchůdce. Teď Jutta Hauk. Děkuji. I já gratuluji všem, kteří byli navrženi za eh, jednotlivé politické frakce a gratuluji všem zvoleným. Samozřejmě gratuluji našemu novému předsedovi v první řadě. A vzhledem k tomu, eh, a když se teď podíváme na nové předsednictvo výboru, můžeme říci, že v něm naprosto chybí ženský prvek. Za to samozřejmě předsednictvo jako takové nemůže. A eh, tím pádem nechci nikoho obvinovat, ale já doufám, že Matias, eh, Karl, Janoš a všichni ostatní budou eh, zohledňovat zejména svůj vlastní ženský element při práci tak, aby alespoň trošičku situace byla vyvážená. Děkuji. Ta kritika padla na naši hlavu i na hlavu koordinátorů. My se budeme snažit vystupovat co nejženštěji, abychom to kompenzovali. Prosím, Richard Zebr. Děkuji, pane předsedo. Já se připojím k této kritice paní Juty Haug, eh, ale nemůžou za to ani koordinátoři, za to mohou bohužel politické frakce. V eh, předsednictvu sedí dva pánové za socialistickou frakci takže my si to možná ve frakci ještě přeskoumáme, ale ta kritika je oprávněná, bereme si ji k srdci. Dobrá, Dříve než přejdeme k vlastní práci, tak navrhuji, abychom učinili společnou fotografii, protože máme v našich řadách i mila, m, nové poslance. Prosím tedy, abychom šli, přišli dopředu a abychom si uh, společně nechali učinit fotografii na památku. Fotografovat se bude ze zhora a my se uh, postavíme tady dopředu. Toto je tedy pokyn, který jsme obdrželi od fotografa.

So, dann können wir weiter fortfahren. Wir sind noch Můžeme tedy pokračovat. Stále ještě jsme u bodu programu číslo jedna. Máte ještě nějaké změny, pokud jde o pořad dnešního jednání? Vypadá to, že nikdo nic nemá. To znamená, že můžeme postoupit dál k bodu programu číslo dvě. Tlumočení je k dispozici ve všech jazycích, kromě estonštiny a malčtiny. A druhá věc, kterou chci v této souvislosti zmínit, je workshop, který se bude konat 25. ledna v 15 hodin v této místnosti. A půjde o Eh, nejpřímé využití půdy v souvislosti s produkcí biopaliv, eh, o emise eh, klima, skleníkových plynů a o podobná témata. Kdo by se tedy chtěl tohoto workshopu účastnit, než přijde sem do této místnosti 25. ledna v 15 hodin do místnosti 4Q2. A tím se zároveň dostáváme k bodu programu číslo 3, Jde o přeskum šestého akčního programu pro životní prostředí a o stanovení priorit pro sedmý akční program pro životní prostředí. Spravodajem je Jo Leinen, to znamená, že jeho práce bude i hned pokračovat. Já ho již nyní žádám o to, aby nám provedl jakýsi úvod do té zprávy, do tématu a následně se k tomu vysloví jednotlivý stínový spravodajové. Děkuji, pane předsedo. Již 30 let máme akční programy pro životní prostředí na úrovni Evropské unie a celkem za to můžeme říci, že se jedná o užitečné nástroje, které slouží k tomu, abychom plánovali politiku životního prostředí, abychom připravovali legislativu v oblasti životního prostředí a příslušná opatření. Šestý akční program skončí v červenci roku 2012. To znamená, že v červenci roku 2012 už bychom měli mít na stole sedmý akční program pro životní prostředí. Nicméně víme, že komise dlouho váhala nad tím, jestli vůbec další akční program pro životní prostředí představí. Nicméně tlak ze strany občanské společnosti byl silný eh, Agentura pro životní prostředí se velmi rychle chopila iniciativy. Já si vzpomínám na otázky směřované na pana komisaře Potočníka již při jeho jmenování, jestli tady bude sedmý akční program pro životní prostředí a Rada ministrů tady také tlačila na to, abychom měli eh, před sebou sedmý akční program pro životní prostředí. Nechceme ztrácet čas, v Dubnu se chceme dostat do pléna a dánské předsednictví tedy svolalo neformální radu ministru životního prostředí na duben, na konec dubna mm, a na te, tomto zasedání se tedy budeme tímto programem zabývat a doufáme, že v druhé polovině tohoto roku se nám tedy podaří uh, Eh, získat iniciativu komise, že tady bude zveřejněna iniciativa komise, která bude legislativním aktem. Šestý akční program byl také legislativní aktem a sedmý akční program bude také legislativní aktem. To znamená, že díky eh, tomu spolurozhodování budeme mít ještě jednou možnost přesněji eh, předložit a stanovit naši pozici, naše stanovisko. Měl jsem k dispozici čtyři strany, to samozřejmě není mnoho, jak jsem sám zjistil. Moje zpráva se proto soustředuje na některé priority, které si klademe do budoucna. Já jsem se nezdržoval zas až tolik analýzou šestého akčního programu, protože mm, jsem to nepovažoval za tak důležité, k tomu se tady můžeme, můžete vyjádřit ve svých eh, pozměňovacích návrzích. Nicméně jsem se soustředil na ty priority, které jsem označil třemi i eh, implementace, internacionalizace a potom workshopu, který jsme měli 12. ledna, eh, bych mohl připojit ještě jedno i, které bych označil jako informace. Eh, to je taky takový balíček, na který musíme, musíme klát zdůraz, pokud se chceme eh, posunout vpřed v oblasti politiky životního prostředí. První velká věc, implementace, provádění. A je to také velký bod kritiky. Máme tu obsáhlo, obsáhlý soubor pravidel pro nejrůznější oblasti životního prostředí a víme, že je tu velký nedostatek prosazování této legislativy, který je dán e, mnoha důvody, je také z mnoha důvodů špatný. A my proto v této zprávě vyzýváme komisi, aby zostřila eh, pravidla pro prosazování a aby také zavedla nové nástroje, aby zvýšila svoje vlastní kapacity při kontrole prosazování a kromě toho se objevila myšlenka, že by byla eh, navržena směrnice o inspekci životního prostředí. Máme tu směrnice o eh, environmental accounting. Eh, chceme mít tady stejné, prav, stejná pravidla mm, v této oblasti ve všech 27 členských státech a já se ptám, proč by to nebylo, nemělo fungovat i v inspekci životního prostředí. Já vím, že to není tak atraktivní, ale zároveň si musíme uvědomit, eh, že pokud nebudou stávající zákony prosazovány, tak nic nepřinesou. Druhá velká věc, integrace. Integrace politik životního prostředí do ostatních oblastí politiky. Na tom jsme se také velmi podíleli a v sedmém akčním programu pro životní prostředí se to musí dotáhnout ještě dále. Já si myslím, že ten sedmý akční program bude jakýmsi zastřešujícím nástrojem a budou do něho včleněny všechny strategie. Musí z toho jasně vyplývat určitá vize. Musíme dát jasně najevo, kterým směrem se chce Evropská unie vydat a my víme, že naše ekologická stopa je prostě negativní a že eh, musíme dosáhnout eh, neutrálního nebo pozitivního výsledku. Musíme eh, mít tady hospodářství, který bude spotře- které bude spotřebovávat malé množství eh, nerostných surovin a bude je spotřebovávat eh, účinným způsobem. Všechno to jsou tedy body, kterým se musíme ještě věnovat. Sedmý akční program pro životní prostředí by však neměl zůstat jenom na papíře, protože musí obsahovat konkrétní závazné cíle pro období své platnosti, to znamená do roku 2020. Nicméně, protože v se snažíme dohlédnout až do roku 2050 a snažíme se tady stanovit určité milníky, tak se snažíme dívat i na tu dobu po roce 2050. Eh, chceme, aby eh, skončily neekologické dotace, nebudeme podporovat věci, které se nám nelíbí. To musí být velmi důležitá věc, které se musíme věnovat v tomto desetiletí. Nesmíme tedy prosadit eh, dotace, které jsou neekologické. A kromě toho eh, chceme vyvinout nový indikátor eh, blahobytu, kromě hrubého domácího produktu, protože ten může do značné míry mást. A čtvrtý bod, to jsou ty informace, o tom jsem hovořil. Pro tento velký program potřebujeme účast všech aktérů, to znamená občanskou společnost a právě proto e, potřebujeme e, tu směrnici přístup ke spravedlnosti. E, je to tedy Arhuská úmluva, která nebyla prosazena, implementována. Musíme tedy vytvářet tlak na to, aby tato úmluva byla skutečně uvedena do praxe a k tomu potřebujeme účast aktérů na regionální úrovni. A ti by měli v této souvislosti jednoznačně zaznít. A poslední bod, e, mezinárodní zodpovědnost. Politika životního prostředí musí být součástí zahraniční politiky Evropské unie v mnoha oblastech. Například v obchodní politice, to je samozřejmě velmi důležitá věc, velmi rozsáhlé téma, ale také v politice rozvojové. A právě proto by náš výbor parlamentu měl dbát na to, abychom tady měli velmi soudržnou politiku životního prostředí, která bude dobře integrována do, do ostatních oblastí. A v tomto smyslu by Evropská unie měla být vzorem ne pro všechny ve světě, ale pro mnoho e, zemí a oblastí ve světě, protože industrializace nastala před dvěma sty lety a my nyní máme e, zodpovědnost. Musíme svět zase očistit a napravit. To znamená, že e, my jsme jakousi kotvou, jakýmsi pilotem a e, této roli by měla Evropská unie dostat přes to, že prožíváme hospodářskou a finanční krizi. Měli jsme i zasedání stínových zpravodajů a já se velmi těším na to, co nám k tomu řeknou kolegové poslanci a poslankyně. Termín pro předložení pozměňovacích návrhů není eh, příliš vzdálený. Je to krátká doba, protože jsme pod časovým tlakem, nicméně se přesto těším na diskuzi. Děkuji. Děkuji, nyní dostane slovo Gaston Franco za EPP jako stínový zpravodaj. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a blahopřeji k zvolení a samozřejmě i vašim kolegům. Rád bych poděkoval za všechny naše kolegy, pokud jde o práci, kterou odvedl Joe Leinen. Díky jeho vedení jsme odvedli veliký kus práce. Rád bych poděkoval našemu zpravodaji za tento úžasný návrh zprávy, který je opravdu velice dobře koncepčně sestavený, velice jasný, nebylo to jednoduché. A jsou zde skutečně všechny ty priority, kterým bychom se měli věnovat v rámci našich politik, environmentálních politik v těch následujících desetiletích, možná ještě i dále. Rád bych poděkoval za spolupráci, velice inteligentním způsobem vedl tuto mm, spolupráci se všemi politickými skupinami. I když zde máme v podstatě takovou tu cestu, hlavním cestovní mapu, tak si myslím, že potřebujeme v této oblasti opravdu jsme připravili, měli bychom připravit určitý manifest, určitou společnou vizi, pokud jde o výzvy planetárního charakteru. Měli bychom zde mít jasné cíle pro rok 2020, nový akční program v této oblasti a právě proto si myslím, že je velice užitečný. Jsem nesmírně rád, že komise konečně se rozhodla jít tímto směrem a to po určitých váháních. Myslím si, že to bude nástroj, který udělá takovým transparentnějším právě na té národní, místní úrovni eh, našim občanům celou tuto problematiku, ale i investorům, pokud jde o environmentální politiku na úrovni EU. Je to takový v podstatě vzkaz, který bychom chtěli vyslat, takový politický vzkaz, určitý signál z EU směrem vnějšímu světu, abychom vytvořili určitou zprávu na, na, na mezinárodní úrovni, pokud jde o životní prostředí. To znamená nejenom pokud jde o finanční solidaritu nad rámec, kámen finanční solidarity, tak aby i třetí země se společně s námi zapojili do této oblasti, abychom vytvořili určitou společnou metodu pro analyzování celé této oblasti, našeho kapitálu přírodního, který máme. Protože samozřejmě, že kompatibilita všech těchto oblastí je velice důležitá. To je jedna z výzev. Hovoříte v této zprávě o zajištění koherentního přístupu, určitého propojení všech strategií v oblasti životního prostředí v EU. Nesmíme zapomenout na strategii v oblasti lesnictví. Hmm, to je jedna věc, která mě velice zajímá, nebo různé sektorové politiky, které jsou důležité, které hmm, se dotýkají zemědělství, rybolovu, výzkumu, inovací, dopravy, regionálního rozvoje, územního rozvoje, dále je to venkov, ale i městská politika, to je další důležitá oblast. Je to, eh, životní prostředí je velice důležitá oblast, která by neměla být pouze tím, že mu se věnujeme na poslední chvíli. Mělo by to být integrováno do všech politik už předem. Měli bychom nalézt určité synergie, synergie pokud jde o finanční rámce v rámci různých strategií pro rok například 2020, finančních výhledů, dále tohoto, ehm, tohoto plánu, různých jiných finančních prostředků, ehm, kofinancování nebo například zdaňování v této oblasti, které je založeno na reciprocitě. Tyto eh, politiky samozřejmě jsou, nejsou pouze ekonomi, ne, nesmíme na ně nahlížet pouze z ekonomického hlediska. Jsou to politiky, které umožní vytvořit nové zdroje růstu, jsou důležité pro příští generace. Pokud je o priority, s těmi souhlasím, to znamená ty, které jsme definovali pro tento sedmý akční program pro životní prostředí. To je nesmírně důležité, to znamená přizpůsobení se klimatickým změnám, ochrana biodiverzity, rozmanitosti, účinné využívání zdrojů pokud jde o pozměňovací návrhy zdůrazňují tam například recyklaci, pokud jde o odpadní hospodářství v EU, dále je to zdroj eh, vodních zdrojů, lesních zdrojů. Pokud jde o tento akční program je zde i propojení se zdravotnictvím, s veřejným zdravím. To je důležité. Potřebujeme například druhý akční program, který by měl být součástí tohoto akčního programu. Další priority, které, o kterých zde hovoříme například, které se dotýkají produkce um, dlouhodobého, uh, dlouhodobé udržitelné spotřeby v této oblasti, odpovědnost na straně výrobců, dále je to environmentální informace, pokud jde o výrobky, dále jsou to to různé zvyšování informovanosti, pokud jde o čerpání zdrojů a tak dále. Toto je velice důležité. Je to určitý pedagogický přístup k životnímu prostředí. Ovšem jsou zde určité problémy, například číslo 8, odstavec tam se hovoří o mm, určitých závazcích, pokud jde o energetickou účinnost. Tam s tím nesouhlasím. Já osobně bych byl spíše za sektorový přístup, takový um, flexibilnější přístup. Nebo 29, pokud jde o směrnici v oblasti přístupu k, e, soudní pravomoc, k soudní moci v této oblasti, pokud jde o administrativní možnosti, pokud jde o procedurální e, pravidla. Všem zde si myslím, že Arhuská umluva je dostatečná. Dále je to záležitost implementace legislativy v oblasti životního prostředí na evropské úrovni, která je bohužel často jde ruku v ruce s nedostatkem eh, politické vůle. Více než 23 všech porušení v této oblasti legislativy je právě propojeno s životním prostředím nebo se dotýká životního prostředí. Právě to by to měla být legislativa, která je jasnější, stabilnější, která by měla být založena na analýze, pokud jde o využívání veřejných prostředků, pokud jde o návratnost, abychom lepším způsobem využívali výsledky, které máme. No, samozřejmě i mm, výsledky, které fungují, které jsou osvědčené. My musíme samozřejmě kontrolovat implementaci, to je zásadní. Musíme posílit i pravomoci na národní úrovni jednotlivých orgánů a zároveň zapojit lokální orgány, pokud jde o implementaci v této oblasti, pokud jde o sledování legislativy, která se dotýká životního prostředí. To si myslím, že je zásadní a je to součástí i řízení a zprávy v oblasti životního prostředí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Jako další následuje kolega eh, Gebrandy. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád využil tuto příležitost jednak k tomu, abych poblahopřál vám, našemu novému předsedovi, a také k tomu, že poděkuji výboru za volbu mé osoby jakožto místo předsedy. Sedmý akční program pro oblast životního prostředí je téma, které nemůžeme prodiskutovat za těch pár minut, které zde máme na to přiděleny vzhledem k všem těm tématům, jako je udržitelnost a tak dále. Proto se omezím na několik málo slov. Děkuji nejprve eh, Joe Linenovi za skvěle odvedenou práci. Před dvěma týdny proběhl workshop na toto téma, z kterého jsou některá témata odražena i eh, v poznámkách před námi. Myslím si, že se jedná o velice dobrý návrh na kterém můžeme dále pracovat. Chci zmínit několik věcí. Ze všeho nejdříve. Pro mne je tento akční program nejenom něčím, co se zabývá eh, životním prostředím, ale také hospodářstvím obecně. Udržitelnost se, myslím, stává stále více rozhodujícím prvkem v oblasti konkurence a konkurenceschopnosti. A proto je celá řada velice dobrých hospodářských důvodů pro to, abychom naše hospodářství učinili udržitelnějším, zejména pokud je o oblast efektivity využívání zdrojů. Všichni vnímáme obrovský nárůst cen zdrojů, což nám jasně signalizuje, že v Evropě je potřeba zvýšit efektivitu při využívání těchto zdrojů. Co chci na tomto místě dále zdůraznit? Ehm, většina z těch věcí už je odražena eh, v této zprávě. Je to hlavně nedostatek kontrolování provádění ustanovení o ochraně životního prostředí. Já jsem to říkal už na tom semináři, na tom workshopu. Ehm, obyčejný občan EU, kdyby se řídil eh, zákony Podobně jako členské státy se řídí zákony EU, byl by dávno ve vězení, protože často je naprosto neslíchané, jakým způsobem si členské státy dovolují porušovat evropskou legislativu. A to vidíme v celé oblasti životního prostředí. Jsem proto přesvědčen, že větší zaměření na provádění a větší zaměření na vynucování provádění těchto legislativních aktů budou jednoznačně přínosné. O tom jsme na semináři už hovořili. Netvrdím, že je nutně potřeba více využívat eh, nařízení spíše než směrnice. Eh, oba tyto právní nástroje mají celou řadu výhod. Myslím nicméně, že bychom se na program pro životní prostředí jako takový měli velice silně zaměřit. Zcela souhlasím s tím, co říkal pan zpravodaj o informacích a přístupu ke spravedlnosti. Eh, Naši občané se velmi, velmi zajímají o životní prostředí. A i politici, kteří jsou vedoucí postavy v této iniciativě, musí tuto iniciativu spouštět. A já si myslím, že pokud budeme vzbuzovat zájem našich občanů, budou otázky životního prostředí daleko výše na pořadu priorit v naší politice. A lepší informovanost a lepší přístup ke spravedlnosti jsou, myslím, kroky, jakými můžeme tohoto cíle dosáhnout. Pokud jde o e, podporu škodlivou vůči životnímu prostředí, i zde souhlasím s panem zpravodajem, je to e, daleko širší e, téma než e, e dohoda s Negoje. Je zde celá řada podpůrných programů, které bychom měli ukončit. Netýká se to pouze biodiverzity, ale i jiných oblastí životního prostředí. Takže opět i toto, tuto iniciativu bychom měli posílit, tak jak se to naznačuje v návrhu zprávy. A nakonec, pane předsedo, bych chtěl říci, že si myslím, že je důležité, abychom měli stejný harmonogram pro sedmý program pro životní prostředí, jako máme pro víceletý finanční rámec. Jedním z problémů předchozího programu bylo to, že harmonogramy nebyly synchronizované a myslím si, že jejich synchronizace je zásadní pro to, abychom zvýšili jejich efektivitu a abychom jejich prostřednictvím dosáhli více cílů. Dobrá, děkuji mnohokrát. Eh, Miroslav Ouský zde není, pokud dobře vidím, proto dostane slovo pan Eichhardt. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych vám chtěl poblahopřát ke zvolení do funkce předsedy výboru a velmi se těším na příštích dva a půl roku. Eh, my jsme samozřejmě řešili velmi, eh, celou řadu velmi důležitých otázek a eh, já bych proto v této souvislosti rád poděkoval bývalému panu předsedovi za jeho práci a za tuto zprávu, kterou zpracoval. Já si skutečně myslím, že význam této zprávy je nedocenitelný, protože všichni hovoříme o ekologických otázkách, o otázkách, otázkách souvisejících s životním prostředí a, a během posledních dvou a půl roku jsme e, předkládali celou řadu cestovních map, které vyhlížely až do roku 2050. Nicméně si myslím, že máme v oblasti legislativní, legislativy životního prostředí problém s tím, že e, ty výhledy jdou příliš daleko a nejsou zohledněny v současné politice. Já si myslím, že bychom skutečně měli v této zprávě dát najevo, že se, je to urgentní urgentní záležitost a pan zpravodaj tak činí. On řekl, že před deseti lety jsme se shodli na tom, že musíme zastavit úbytek eh, biologické rozmanitosti do roku 2010. A nyní jsme zjistili, že se nám tohoto cíle nepodaří dosáhnout Takže proto jsme si stanovili nový cíl na rok 2020, že bychom tedy ztrátu biologické rozmanitosti měli zastavit do roku 2020. Eh, je to opět součástí nejrůznějších cestovních map, ale my Tady musíme skutečně změnit naše politiky, abychom těch cílů dosáhli v, roku, v roce 2020. Možná, že ničeho nedosáhneme, jak říkají někteří, ale já si myslím, že bychom měli přesto dělat o něco více, než předkládat cestovní mapy. A že bychom měli hovořit velmi jasně, velmi pregnantně, protože jinak opět nedosáhneme úspěchu a v roce 2020 prostě skonstatujeme, že se nám nepodařilo zastavit ztrátu biologické rozmanitosti a stanovíme si cíl na rok 2030. Musíme prostě um, pomýšlet na nedostatek eh, důvěryhodnosti, které v této souvislosti máme na evropské úrovni. A musíme to změnit. Tato zpráva nám v podstatě předkládá program na příštích sedm let do roku 2020 a proto je to velmi důležité, protože bychom se měli věnovat některým velmi důležitým politikám, které se věnují aktuálním otázkám a tím eh, tedy eh, si, se přiblížíme cestovním mapám, které jsme si stanovili. Tím tedy zdůrazňuji význam a aktuálnost této zprávy. Eh, pan zpravodaj hovořil o třech heslech začínajících na I, to znamená implementace, integrace, internacionalizace. Já naprosto souhlasím se třemi I. Nic, Nicméně si myslím, že někdy byste mohl hovořit trochu pregnantněji. Neměli byste pouze zdůrazňovat roli komise jako strážkyně smluv, ale měli byste se také soustředit na to, jestli eh, dochází k eh, provádění. Pokud jde o eh, zdraví a kvalitu životního prostředí, tak tady se domnívám, že bychom také mohli hovořit trochu průrazněji a důrazněji, protože tady řešíme otázky týkající se klimatických změn, účinného používání surovin a vidíme, že v provádění skutečně máme velké nedostatky. Pojďme uvést jeden velmi konkrétní příklad. E, cíl na rok 2020 e, zní tak, že bychom měli e, vytvářet a používat pouze chemické látky, které nemají negativní dopad, závažný negativní dopad na životní prostředí. Eh, je to cíl, který se objevoval v šestém akčním plánu a bude se objevovat i v sedmém akčním plánu pro životní prostředí. Eh, neměli bychom tady produkovat a používat chemické látky, které mají závažný negativní dopad na životní prostředí. Já si myslím, že potřebujeme eh, také revizi politik Evropské unie v tomto ohledu. A měli bychom eh, tady zdůraznit kapitolu o kvalitě životního prostředí. Pokud jde o integraci, tak tady naprosto souhlasím s panem Gerbrandem, eh, který hovořil o tom, že eh, ukončení ekologických dotací je velmi důležité, protože vždycky, když diskutujeme o otázkách životního prostředí, tak konstatujeme, že potřebujeme rovné podmínky, ale vždycky dospějeme k závěru, že je tady zároveň celá řada neekologických dotací a vždycky řekneme, dobře, musíme se jich zbavit. I na úrovni úrovni G20. Ale pokud se podíváte na čísla, tak prostě ta situace vůbec nenastala. Já si myslím, že to je velmi důležitý bod. A že to není pouze součástí jednání v Nagoji, ale že to je také, eh, že to patří do toho širšího kontextu. Pokud jde o informace, tak tady souhlasím se s panem Stravodajem v tom, že bychom měli zajistit, že naše ekologické indikátory budou tedy eh, více součástí evropského semestru. My o tom hovoříme nyní ve výboru eh, pro hospodářské záležitosti a ve výboru pro zaměstnanost. Tedy hovoříme o významu evropského evropského semestru. Eh, Evropská unie se bude zaměřovat na klíčové indikátory. My jako výbor Envy jsme zatím nepředložili zprávu o semestru na rozdíl od výboru pro zaměstnanost a výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. Měli bychom tedy zaručit, že ekologické indikátory nebudou pouze indikátory v oblasti klimatu a energie, ale že tu budou i komplexnější klimat, eh, ekologické eh, indikátory, které jsou důležité i pro nás, ne pouze pro výbor eh, Ample a Econ. Měli bychom tedy zdůraznit, že se nás to také velmi dotýká. Kromě toho velmi souhlasím s panem Gerbrandem v tom, že bychom měli zajistit, že celá řada těchto otázek eh, tady bude zdůrazněna ve víceletém finančním rámci protože Evropská unie může řídit eh, svoje kompetenci prostřednictvím peněz, prostřednictvím finančních záležitostí a měli bychom tady dbát na to, abychom dosáhli eh, našich cílů také mm, rozpočtovým způsobem. Myslím si, že bychom měli e, opět zdůraznit, že je klíčová reforma společné e, e, zemědělské politiky. Víme, že doposavat jsme tu reformu společné zemědělské politiky nezaměřovali na ekologické záležitosti a proto bychom to měli napravit. Měli bychom se snažit o lepší využití zdrojů a k tomu je reforma SZP klíčem. Pokud jde o důvěryhodnost Evropské unie a o tu mezinárodní dimenzi, já si myslím, že je to velmi důležitá věc. Důvěryhodnost EU. Pokud tady nebudeme konzistentní, soudržní, v naší politice, pokud eh, tady budeme hovořit o eh, CBD, o všech těch eh, mezinárodních jednáních, kde Evropská unie chce mít klíčovou a vůdčí roli, a pokud zároveň nebudeme stejné cíle prosazovat v oblasti obchodní politiky a politiky rozvoje, tak nebudeme důvěryhodní. A proto potřebujeme naše politiky zintegrovat, zaintegrovat do té mezinárodní vnější dimenze, tak abychom viděli, že ostatní třetí země budou považovat Evropskou unii za klíčového partnera, který považuje eh, životní prostředí za eh, důležitou součást naší budoucí ekonomiky. Děkuji. Thank you very much, Děkuji, pane kolego. Dále Karl Heinz Florenz. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já vám přeji vše nejlepší do nové funkce a děkuji Joe Lionelovi. A já děkuji i za možnost, že mi on dal kdysi možnost se účastnit vašich zásadí, zasedání jako pozorovatel. Pokud jde o tu zprávu, zde však nejsem tak spokojen, jak bych mohl být. Ty cíle všechny podporuji, eh, zejména ty 3i, ty už jsem i podpořil samozřejmě, ale musíme je domyslet do důsledku. A u těch jednotlivých otázek si myslím, že v oblasti těch jednotlivých témat, například energetická účinnost, o nich můžeme diskutovat, ale musím eh, také poznamenat, že když chceme mít indikátory, musíme je definovat. Máme na ně směrnici a musíme zajistit, aby nedošlo k určitému rozštěpení té celkové směrnice o životním prostředí a tě, mezi těmi jednotlivými směrnicemi zabývajícími se jednotlivými složkami této politiky například pokud jde o energetickou účinnost. Nevím eh, totiž, zda o nich zde hovoříte jako o závazných pevných cílech. To je podobné i v oblasti eh, účinnosti využívání zdrojů nebo v oblasti eh, zpracování odpadů. Samozřejmě všichni se shodneme na tom, že je potřeba snížit celkový oběd odpadu, který produkujeme, ale pokud například eh, zakážeme spalování odpadu nebo řekneme, že spalování odpadu musí být odbouráno, to už je úplně něco jiného. Ta témata je proto potřeba probrat eh, jak na obecné, tak na velice detailní úrovni. A já bych rád, abychom ty podrobnosti definovali už zde v tomto dokumentu, který je před námi. Děkuji. Děkujeme Karl Heinz Florenci, jako další se hlásí Richard Zebr. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. I z mé strany tedy přeji vám a všem místo předsedům hodně štěstí a těším se na plodnou spolupráci v budoucnu. K té předložené zprávě našeho již dnes bývalého předsedy Jo Leinena chci říct tolik. V zásadě s jeho prohlášeními souhlasím. I s těmi třemi I. Zdůraznil bych přitom to druhé I, to znamená integraci. V Evropě budeme úspěšní pouze tehdy, pokud budeme mít ambiciozní politiku pro životní prostředí a pokud se nám podaří integrovat do všech ostatních politických oblastí. Zmínila se zemědělská politika, zmínila se strukturální politika, eh, což jsou v podstatě hlavní zdroje výdajů, a myslím si, že se nám hlavně musí podařit sem eh, politiku pro životní prostředí náležitě zakotvit. A proto jsou důležité indikata, indikátory. Protože pomocí indikátorů teprve dostáváme realistickou představu o tom, jak situace vypadá. Eh, máme k dispozici určitou, určité penzum práce, které již bylo v této oblasti odvedeno a já si nemyslím, že pokaždé, když se předkládá takovýto program, který se pak hodnotí, eh, provádí a evaluuje, je potřeba to sem vše započítat. A když se podíváme na reformu společné zemědělské politiky, nemyslím, že je situace tak černá, eh, tak jak ji přednesl kolega Eichort. Když se podíváme na starší návrhy a současné období legislativní, tak vidíme, že k pokroku došlo. Otázka je, vůči čemu se budeme porovnávat. Když se porovnáváme s velkými eh, zemědělskými oblastmi na světě, já si myslím, že Evropa ve srovnání s nimi má určité výhody. Chceme-li se zaměřit na obecnější úroveň a na přivedení této politiky směrem k našim občanům, to je jednoznačně přínosné, ale je to zároveň velká výzva pro nás, pro všechny. Za další, politika pro životní prostředí je politika dlouhodobá. Ty eh, ty urychlené kroky, které děláme na základě tlaku současných situací, jsou, myslím, nevhodné, zejména v, tento, v, te, v této souvislosti opatření, která provádíme, nějakou dobu trvají zkrátka a proto si myslím, že je dobré v této zprávě zohlednit těch posledních, dejme tomu, 10 nebo 7 let a přenést všechny tyto účinky na delší časové období, tak, abychom zachovali potřebnou kontinuitu. Dále, rád bych Jolajnena požádal o to, aby ještě přeskoumal bod 11 a to, co hovoří o o e, celkově nutnosti snížit spotřebu přírodních zdrojů. Já si myslím, že by toto mohlo snad nahradit něčím, jako je trvalé udržitelný management zdrojů nebo něčím podobným, tak aby, e, celková, a aby to celkové politice spíše prospělo, aby ji to nebrzdilo. Nicméně myslím si, že eh, samozřejmě zpráva před námi je velice dobrá, ačkoliv na ní ještě musíme odvést značný kus práce. Děkuji Richarde Zebre. Za další promluví kolega Zanoni. Zanoni. Congratulazione al presidente e vicepresidente. Complimenti. Děkuji. Blahopřeji nově zvolenému předsedovi, místopředsedům a také děkuji panu bývalému předsedovi Lajnenovi za zprávu o revizi 6. akčního programu pro životní prostředí a o, pro e, akční program životní prostředí. Sedma, e, komise se e, na to připravuje, protože v červenci 6. akční program vyprší. Rád bych se soustředil na udržitelné použití zdrojů a rád bych e, zdůraznil především odpadové hospodářství. Jde o to, abychom se vyhýbali odpadu, abychom dbali na prevenci odpadu. Musíme zároveň eh, co možná nejvíce eliminovat spalovny odpadu, protože jsou škodlivé pro životní prostředí a pro lidské zdraví. Měli bychom se tedy snažit o redukci množství odpadu a měli bychom eh, se snažit co možná nejvíce recyklovat městský odpad, tak abychom dosáhli příslušných cílů. Celkem za to se domnívám, že nový akční program by se měl soustředit na řešení obtížného problému spojeného se, se znečištěním vzduchu v městských oblastech, protože tady stoupá počet mrtvých a nemocných, eh, lidí, kteří onemocní eh, dříve právě v důsledku kontaminace ovzduší. Evropské unii se nedaří plnit cíle, které si stanovila v oblasti čistoty vzduchu a tím tedy dochází eh, ke zhoršování zdravotního stavu občanů. Já považuji za velmi důležité, eh, že nebyla přijata směrnice o půdě, která byla přijata parlamentem v prvním čtení v roce 2007. Mnoho hlasů bylo pro euro. A kromě toho eh, je, tu tedy, je to tedy právní rámec pro tuto oblast. Souhlasím s panem zpravodajem v tom, že tady musíme mít korektní a e, spravedlivé použití evropských zákonů, protože jen díky tomu se nám podaří vytvořit jasný rámec pro životní prostředí, pro kontrolu e, životního prostředí, pro inspekce. A já si myslím, že právě proto mm, takovéto věci potřebujeme, protože se to zatím nepodařilo na rozdíl od jiných legislativních aktů v oblasti životního prostředí. A samozřejmě, že e, roste tlak na použití půdy, protože to je důležitý statek a v této souvislosti potřebujeme jasné jednoznačné plány na globální úrovni. Budou s tím nepochybně souviset i ambiciozní plány, které budou muset mít větší odvahu. Děkuji, pane Zanony. A Nyní paní kolegyně Gutierrez Gutierrez. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych vám rovněž poblahopřála ke zvolení a i vašemu týmu. Toto je oblast, která mě zajímá, především pokud je o přístup k tomuto dokumentu. Tento dokument pravdu řečeno, není pouze návrh, je to v podstatě jako do budoucna, je to vlastně analýza toho, co již bylo uděláno v této oblasti a pokud nezhodnotíme správným způsobem to, co jsme již udělali v této oblasti, mohli bychom, mm, mohl by z toho vyplynout stejný optimistický přístup s ohledem do budoucna. Tento dokument, který připravila komise, je zde analyzován. No já si myslím, že si jaksi eh, snaží se sami pochválit a v podstatě jste nebudu opakovat to, což bylo řečeno. Byla jsem stínovou zpravodajkou pro tuto oblast, pro tento program i v minulosti. Myslím si, že je to na škodu. Myslím si, že jsme opravdu selhali v některých oblastech, přistoupili k špatnému přístupu, zvolili špatný přístup. Budeme o tom hovořit i v rámci pozměňovacích návrhů, které předložím. Například podstatě celý základ environmentální politiky založený na legislativě, která je ideologického charakteru. My v podstatě nemáme nějakou legislativnou politiku, která se zabývá oblasti životního prostředí. Nesmíme zapomínat na to, že svět se nemění pouze díky legislativě. My jsme v podstatě přijali legislativu, která nebyla aplikována, protože je zde příliš mnoho legislativy, která není správným způsobem zacílena. To znamená, že nemění tu skutečnou situaci. V minulosti jsme se domnívali, že nám stačí v takových obtížných situacích, jak si mm, je odsoudit, změnit legislativu. Ovšem najednou zjišťujeme, například u fauny, u flóry, například dochází k tomu, že z určitých oblastí mizí určité živočišné druhy, změní se flora a tak dále a legislativa v podstatě na to nemá žádný dopad biologická rozmanitost například. Návrh tohoto dokumentu komise je založen pouze na té skutečnosti, že všechno můžeme změnit prostřednictvím financí nebo legislativy, ovšem tak to dále není. V mnoha případech společnost například mm, nechce přistoupit k, nebo vůbec neví, jak přistoupit k ochraně životního prostředí. A pokud bychom se ptali našich lidí, co znamená biologická rozmanitost pro ně přímo na mm, v jejich oblasti, tak by vůbec nevěděli. Nevěděli, co máme na mysli, nevěděli by, jakým způsobem chránit biodiverzitu. Například lidi zabíjí mm, hmyz, to je skutečně ovšem to, nebo teda nezabíjí naopak, a ovšem to samozřejmě neznamená nějaké E, zachování biodiverzity. To znamená, že bychom měli spíše požadovat více informací ze strany komise v těchto oblastech, měli bychom předložit pozměňovací návrhy. Další záležitost, která bude podle mého názoru revidována, o které nehovoříme, o konkrétní směrnici, já bych na tom ráda pracovala sama, to je směrnice, která se bývá dopadem na životní prostředí. Je zde mnoho důležitých aspektů, například jsou to větrné elektrárny, Ano, chráníme sice mm, habitat, životní prostředí, ovšem ne eh, přímo eh, mm, krajinu, ovšem podle mého názoru a to je stejně důležité jako mm, přírodní, přirozené prostředí, například různých druhů. Nemáme žádnou směrnici, která by se zabývala krajinou. To si myslím, že je nedostatek, eh, kterému bychom se rovněž měli věnovat. Například přístup dopadu na životní prostředí, to znamená, jak, záva, jak závazný a jak důležité to je, nebo například různé agentury, kterým rovněž bychom měli věnovat pozornost. Hmm, to znamená byrokracie, která zde rovněž, kterou zde rovněž vidíme, například pokud, pokud jde Eh, o vodní eh, faunu nebo různé jiné dokumenty, které se dotýkají této oblasti. To znamená, že i na to bychom se měli podívat. Komise hovoří o biodiverzitě, o rozmanitosti, hovoří o různých regionech, mikroklimatech. To je záležitost, kterou začlenila do všech svých dokumentů. Ovšem, my v podstatě připravujeme legislativu spíše pro severní země, než jsou ovšem různé klimatické oblasti, které jsou typické různými fenomény, odlišnostmi, například, když hovoříme o hmyzu. Lidé z jižních oblastí by nám mohli říct si, nebo přihlásit se, pokud jejich děti nebo vnoučata neměli vši, když chodili do školy. To je v podstatě environmentální problém, který je rovněž spojený s určitými podmínkami, klimatickými podmínkami v těchto jižních státech. Jeden z největších úspěchů Evropské unie byla podstatě agenda, která, se, která byla nelegislativním eh, fenoménem, prvkem, který v podstatě změnil Evropu. Nešlo o legislativní text. Myslím si, že potřebujeme novou agendu 21, potřebujeme do toho zapojit naše dědictví, energetickou oblast, měli bychom pokrýt vědu, měli bychom zajistit to, aby Evropská unie měla integrovaný pohled na městský systém, protože pokud chceme zredukovat dopad klimatických změn nebo zvýšit energetickou účinnost, tak to je zásadní. Je zásadní, abychom na terasách, aby terasy byly zelené, abychom měli na střechách zahrádky, potřebujeme nové životní prostředí, potřebujeme novou agendu 21. Tímto způsobem by skutečně Evropa mohla zachovat své prvenství v této oblasti. Děkuji, paní kolegyně. A nyní paní kolegyně Mokinajt, prosím. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rovněž bych vám ráda poblahopřála a poděkovala Joe Linenovi za jeho práci v posledních dvou a půl letech. Ráda bych poděkovala zpravodaji za tuto zprávu a za všechny aspekty, o kterých se hovoří, o všech um, problematických oblastech, o, o tom, co bychom měli zdůraznit, co je důležité pro, tuto, pro toto téma. Pokud jde o eh, posílení legislativních aktů, pokud jde o implementaci, my jsme hovořili už o kontrole, která by měla být přísnější, kvalitnější, Hmm, to si myslím, že je rovněž práce, kterou by měly odvést jednotlivé členské státy. Ovšem to, co by mohlo pomoci v oblasti životního prostředí, v oblasti hodnocení a tak dále, to je podle mého názoru například i určitá nezávislost nebo zásada nezávislosti, kterou bychom do toho mohli začlenit, pokud chceme například Ehm, když se podíváme na to, jak ehm, to vypadalo před několika lety, tak v podstatě to bylo spíše takové dobrovolné, zatímco dneska jsou tyto analýzy povinné, platíme za tyto analýzy, za tato hodnocení environmentálního dopadu. Ovšem ten, kdo platí, tak eh, jak si samozřejmě očekává, že ty výsledky podpoří jeho zájmy. Ráda bych požádala takový jasnější, striktnější přístup, pokud jde o tato hodnocení, pokud jde o tyto analýzy. Samozřejmě, aby tyto analýzy, aby tato hodnocení byla nezávislá. No, očekáváme, že tato směrnice bude zrevidována a náš výbor by mohl eventuálně prodiskutovat tuto problematiku ještě podrobněji, to znamená, jakým způsobem bychom mohli zajistit, aby všechna tato hodnocení eh, environmentálního dopadu byla opravdu nezávislá. Děkuji. Nyní má slovo paní kolegyně Pětiken. Thank you. Děkuji za slovo. Nejprve dovolte, abych poděkovala Joe Linemu za opravdu úžasnou práci na této zprávě. Ráda bych obrátila vaši pozornost na několik záležitostí. Všichni asi souhlasíme s tím, že je zde mnoho toho, co bychom mohli udělat, měli udělat, pokud jde o začlenění environmentálních dopadů, například využívání surovin, energetika, společná zemědělská politika, účinnost zdrojů a tak dále. Samozřejmě, že toto jsou velice důležité aspekty. Ovšem, pokud je o takovéto širší, tu širší integraci, my se tím zabýváme, náš výbor pro Envy a samozřejmě na straně komise, je to jejich generální ředitelství. To znamená, že bychom měli v podstatě se zabývat touto problematikou v jiných sektorech a to znamená, že ostatní sektory v podstatě by mohly definovat požadavky pro tuto problematiku. Čili já osobně si myslím, že je velice důležité, jak již bylo řečeno, že potřebujeme tento program, konkrétní program, který je zaměřen na životní prostředí, specifický program, konkrétní, abych ráda, abychom se zaměřili na legislativu, na ty konkrétní věci, na skutečně něco hmotného, co je důležité. Další věci, o kterých bych se ráda zmínila, indikátory, ukazatele, to znamená, no pokud jde o e, zdroje a i environmentální ukazatele, tak aby to byly ukazatele, které budou závazné a zároveň by byly jakožto takové začleněny do legislativy, která se zabývá dopadem na životní prostředí. Samozřejmě, že zde máme mezinárodní úmluvy, které jsou základem legislativy pro EU, ovšem to neznamená, že bychom nemohli ty limity mít naše, to znamená mít nějaké menší projekty a mít v podstatě závaznější eh, indikátory pro toto hodnocení dopadu na životní prostředí a tím pádem bychom mohli v podstatě lépe koordinovat nejenom um, fondy soudržnosti, rozpočet, ale i jiné oblasti. Další oblast, kromě ukazatelů je to, o čem jsme hovořili před chviličkou, a to je vlastně realizace, implementace této legislativy. Jakým způsobem bychom mohli účinněji um, pracovat v rámci srovnávacích tabulek a vlastně na základě těchto indikátorů vytvořit určitý mechanismus, který umožní posílit implementaci lepší sankce a tak dále. To už je na straně komise, tak aby pohnala členské státy k zodpovědnosti, aby to bylo, řekněme, jednodušší, než jak to provádí v současnosti. Ano, směrnice o půdě, ta by se rovněž měla zmínit. A když předpokládáme, že bude mít i směrnici o ekodesignu, toto je věc, kterou bychom měli dále ještě dopracovat v tom dalším, v těch dalších kolech, protože pokud bude mít účinnou směrnici ekodesignu, tak to bude vlastně nástroj, účinný nástroj, který bude mít dopad na to, které produkty se mm, dováží, využívají na území EU. To znamená, i pokud jde o stroje, obnovitelnost a tak dále. Dále je to analýza životního cyklu, metoda životního cyklu, to jsou další věci, které jsou trošku propojeny s touto problematikou. Třetí věc. Zásady či principy nebo nějaká legislativa, pokud jde o hierarchii v této oblasti, především biokapitál, podobně jak to máme u odpadu protože v podstatě více půdy budeme nikdy mít. A samozřejmě eh, kritéria nepřímého využívání půdy, nejenom pokud jde o bioenergetickou oblast, ale rovněž eh, využívání půdy jako takové, ať už jde o výstavbu nebo silnice nebo jiné věci. Pokud to nějak budeme schopni zefektivnit, tak si myslím, že i to by mohlo mít určitý dopad. A ještě samozřejmě jedna věc, o které jsme hovořili, a to je biologická rozmanitost. Já jsem v tomto ohledu trochu skeptická, chápu to, ovšem jsem trochu skeptická, pokud jde o návrh komise, o tu infrastrukturu, nebo spíš takový ten dobrovolný přístup, pokud jde o cíle v oblasti biodiversity s ohledem na to, jak to vypadá špatně v reále. Čili tam možná bychom mohli v, na straně legislativních kroků udělat ještě trochu víc. Děkuji. Vielen Dank, Frau Kollegin. Děkuji, pane, paní kolegyně. A nyní se přihlásil jako poslední pan Kukovič. Doufám, že jsem to jméno vyslovil správně. Prosím, paní Kukovič. Děkuji, paní, pane předsedo. Ráda bych vám poblahopřála ke zvolení, stejně tak blahopřeji i místopředsedům a zároveň bych ráda poděkovala panu Lajnemu. Fila by želela dodati sledeče. Pogrešam větší poudarek na urbano okolje. A nyní bych ještě dodala několik věcí k samotné zprávě. Byla bych raději, kdybychom se věnovali těm původním oblastem, těm městským oblastem, protože právě ve městech bydlí největší množství obyvatel. A také tu jsou nejvíce citelné negativní dopady na lidské zdraví. Já si myslím, že právě tato dimenze by měla být ve zprávě více zdůrazněna, protože městské aglomerace si zaslouží eh, větší zájem a to především pokud jde o zdravotní stav a e, životní prostředí. Možná, že by bylo dobré, kdybychom to v té zprávě více zdůraznili. Bylo řečeno, že musíme používat indikátory, ukazatele, které nejsou tak jednoznačně viditelné a měřitelné, pokud to tak můžeme říci. Určité věci jsou upraveny, pravidly určité ne, například eh, tu byla řeč o těch spalovnách odpadů, ale v každém případě musíme dávat pozor na věci, které jsou eh, velmi škodlivé z hlediska životního prostředí. Děkuji, děkujeme panu, paní kolegyni a nyní tedy obdrží slovo komise. Eh, pan Schomaker přišel za komisi, prosím, máte slovo. Děkuji, pane Kroute, a protože e, jsem první zástupkyně komise, která tu promluví, tak bych vám ráda poblahopřála k vašemu zvolení a e, děkuji také panu Lajnemu, že navzdory velkému množství práce, které měl ve výboru, kterou měl ve výboru, e, byl pro nás velmi užitečným a otevřeným partnerem. Začnu tím, že Pan zpravodaj samozřejmě vyzdvihl návrh komise, který je tedy velmi očekáván. My na tom intenzivně pracujeme, má to pro nás velkou prioritu. Ráda bych zdůraznila, že nezačínáme od nuly, protože tu v podstatě máme velmi důležité, dva důležité vstupy jsou to ty zprávy, to jsou to věci, které jsou uh, zmíněny v té zprávě. Uh, e, revize šestého akčního programu pro životní prostředí. V této revizi jsme především konstatovali, že cíle, a priority, které jsme si stanovili, zůstávají i nadále v platnosti a v tomto směru eh, zaznělo mnoho vašich komentářů a stanovisek a kromě toho jsme, jsme eh, vyzdvihli význam toho, že tu nemůžeme mít pouze eh, takový výběr různých cílů a musíme je také plnit. Kromě toho tu máme zprávu Evropské agentury pro životní prostředí o stavu životního prostředí. To musíme si uvědomit, že hlavní význam této zprávy je to, že jsme tedy eh, se soustředili na kompenzitu cílu v eh, rámci 7. akčního plánu pro životního prostředí. Na pozadí eh, těchto zpráv jsme si takřka všichni vědomi toho, že sedmý akční rámcový program musí být e, soudržný, takový soudržný a e, komplexní rámec pro životní prostředí a pan zpravodaj jasně řekl, že se musíme držet vize pro rok 2050 a kromě toho bychom měli do tohoto programu zahrnout i závazné cíle. To je také e, velmi důležitá priorita Dovolte mi, abych eh, zdůraznila dva aspekty z těch čtyř hesel na I. Já bych si zvolila dva dvě tato hesla. Za prvé implementace. Ráda bych na tomto místě řekla, že sedmý akční program pro životní prostředí není pouze dokumentem komise, je to eh, dokument pro všechny aktéry, kteří eh, jsou zapojeni do životního prostředí. Všichni se snažíme dosáhnout našich cílů, potřebujeme především lepší implementaci ze strany členských států a e, to v podstatě zdůraznili i ostatní řečníci, kteří hovořili o významu občanské společnosti a o tom, že tedy musíme v této oblasti předložit určité konkrétní návrhy. Druhá velká výzva, e, na kterou se sedmý akční rámcový program zaměřuje, za je integrace. Já si myslím, že jsme e, naznačili, jakým způsobem e, nebo jakým směrem se má ubírat naše strategie pro účinné užívání zdrojů. Celá řada z vás upozornila na spojitost mezi životním prostředím a zdravím a to je samozřejmě další oblast, oblast, ve které musíme učinit další kroky, jak se domníváme. Zmíněny byly chemické látky v několika souvislostech, což je pro nás další priorita, které se budeme věnovat. Kromě toho bylo eh, na workshopu, eh, ke kterému se někteří z vás eh, vraceli, zdůrazněno, že tedy musíme do konce roku předložit návrh. Já doufám, že e, v tom návrhu, který komise předloží, se také zobrazí celá řada myšlenek, které jste tu pronesli. Děkuji. Děkuji, paní Šomakr. A na závěr předám slovo samotnému panu zpravodaji, tady, takže Jo Leinen má slovo, prosím. Ja, danke. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také všem kolegům, kteří přispěli do diskuze a děkuji také komisi. Principiálně všichni souhlasíme s tím, že takovýto sedmý rámcový program je důležitý a dobrý. Nikdo nemluvil proti němu. Děkuji také za doplnění. Eh, jak víte, měl jsem jenom čtyři strany a tam nelze hovořit o všem. Eh, Gaston Franco hovoří správně o tom, že potřebujeme nové finanční nástroje tak, abychom tuto velkou transformaci mohli náležitě provést. Detailně samozřejmě bude potřeba zaměřit se na to, co to přesně znamená. Samozřejmě se jedná o rozpočet EU, tam je několik miliard, ale potom také další nové nástroje i z oblasti soukromého majetku, se soukromé sféry, vy hovoříte o životním prostředí a různých e, službách. Samozřejmě užívání životního prostředí musí něco stát, to nemůže být zadarmo to už samozřejmě vnímáme a aplikujeme v oblasti odpadu, ale je i celá řada dalších sektorů, kdy využívání životního prostředí má svou cenu, v rámci čehož lze generovat příjmy tak, abychom mohli investovat. Hovořilo se o bodech eh, do značné míry kontroverzních, závazné cíle v oblasti efektivity užívání energií. 28.2. Eh, bude hlasování na výboru ITRE o směrnici o energetické účinnosti a uvidíme, jaká bude většina jednak ve výboru a poté také na plenárním zasedání. Přístupnost spravedlnosti je další bod. I zde probíhá eh, porada s, se soudním dvorem. Eh, problém trošku je, že momentálně toto probíhá případ od případu, takže eh, pokud teď soudní dvůr řekne, ano, bo, budou se moci různé svazy soudit s poškozovateli životního prostředí. Ta úmluva z Áhuru, Áhurská eh, umluva je něco, co bylo ratifikováno a je to něco, co může být tady tím pádem převedeno do legislativy EU. Kolega Gebrandy hovořil o tom, že bychom možná měli zpřísnit ty nástroje, které máme, neměli bychom je oslabovat. Provedl, eh, připomněl zde workshop a iniciativu Karla Falkenberka, který řekl, že eh, směrnice je v podstatě model minulosti. Potřebujeme nařízení, která mají právní platnost, protože eh, ve skutečnosti každá směrnice potřebuje několik let, než bude těch 27, potažmo v 28 teď nově členských státech eh, implementována. To bude trvat a celá tato rozprava je, myslím, velice zajímavá, jakým způsobem se budeme zde vyvíjet. Kolega Eckort hovořil o tom, že musíme dbát na poškozování zdraví ehm, otravováním životního prostředí, na to nesmíme zapomínat a nesmíme zapomínat na ničení vzduchu. To řekl on a celá řada dalších. Chci připomenout také to, co řekl Richard Zebr a ostatní a možná uvést na pravou míru, jak to je s těmi zdroji. To nejsou podle nás jenom materiály a minerály. Eh, jde i o zdroje, eh, jako je voda, vzduch, půda nebo biorozmanitost. To jsou také zdroje životního prostředí, jsou to zkrátka předpoklady pro život. Eh, kolega Canony, vy máte pravdu společně s paní s paní kolegyní v tom, že Eh, městské životní prostředí je kategorie sama osobně, osobě, to je uvedeno konec konců i v jednom odstavci. Zde celá velká většina lidí žije ve městech a různých konglomeracích a tam je situace zcela specifická, pokud je o znečištění vzduchu a odpadní situaci a tak dále. To není pouze problém životního prostředí, ale i problém veřejného zdraví. Eh, paní Mokolajte, vy eh, jste hovořila o zpřísnění prosazování, provádění eh, legislativních opatření, už z něj povinnost a je správné požadovat kontrolu dodržování předpisů o životním prostředí. Paní Pitikainen eh, hovořila o tom, že potřebujeme směrnici o půdě, musíme analyzovat životní cyklus této směrnice, a myslím si, že zde zkrátka celá řada návrhů, které eh, musí být do čtvrtka zhmotněny v podobě pozměňovacích návrhů, zkrátka, tak aby parlament mohl zaujmout správné stanovisko a mohl zajistit, že na komisi bude vyvíjet, náležitý tlak, tak abychom mohli zpracovat na legislativním aktu, který snad spatří světlo světa do konce tohoto roku. Kolegyně z komise eh zcela správně řekla, že tento nový program bude záko- uzákoněn, to znamená, nebude to znamenat závazek pro komisi, ale i pro členské státy. A ten koncept ownership, to znamená toho vlastnictví tohoto programu, musíme ještě zohlednit, aby to nebyl pouze bruselský program, aby se tak řeklo, ale aby se jednalo o program skutečně prosazovaný všemi 7 nebo 28 členskými státy EU. E, v tuto chvíli je to ode mne všechno a těším se na pozměňovací návrhy. Dobrá, děkuji, to byl hezký závěr tohoto bodu našeho pořadu jednání. Termín pro podávání pozměňovacího návrhu je 26. ledna ve 12.00. Hlasovat o této zprávě budeme 29. února a projednávat na plénu se to bude v dubnu. A tam se to bude i hlasovat. To je tedy ten stávaj, stávající podoba harmonogramu. Dobrá, děkuji. To znamená, teď se dostáváme k dalšímu bodu, k bodu 4 na pořadu jednání, což je zpráva eh, pana místopředsedy tady, Gerbene Jana Gebrandyho. Eh, téma naše životní pojistka, náš přírodní kapitál, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020. A jako první dostane slovo právě pan zpravodaj. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem nevěděl, že to, že budu že místo předseda znamená, že budu takto aktivní ve výboru, ovšem, tak já si myslím, že to je dobrá zpráva pro následující dva a půl roku. Ovšem nyní již vážně Evropa je v krizové situaci. Sarkozy, Merkel si myslím telefonují každý den. Evropská rada se setkává téměř jednou měsíčně. To znamená, jsou to těžké časy, snažíme se zde mít nějaký fond, stovky miliard eur, nějaký nouzový fond, Dále je to krize v eurozóně, která zaplňuje naše deníky a samozřejmě většinou vždycky ve všech zprávách začínají zprávami o ekonomické krizi. Mnoho lidí nechápe to, že těch 750 europoslanců se věnuje se nevěnuje pouze ekonomické krizi 24 hodin denně. Ano, samozřejmě, že toto je nesmírně krizová situace, ovšem já bych těmto lidem řekl, že já pracuji na krizi, která je taková tichá, bez povšimnutí a to, že nám zde vymírají živočišné druhy, že mm, bohužel stanoviště přírodní se nám hroutí a tak dále. A to je krize, která podle mého názoru je mnohem hrozivější než krize v eurozóně. Řekl bych vám několik důvodů, několik příkladů. Jednak je to opravdu šílené pro lidstvo, je to opravdu hamba, protože my jsme vlastně strážci naší planety. A co děláme? Děláme to, že ničíme naši planetu. Dokonce, když se na to podíváme pesimisticky, tak je to v podstatě ohrožení do budoucnosti lidstva, protože v podstatě si podřezáme tu větev, je to příroda, ekosystém, se kterého žijeme, má to negativní dopad na náš blahobyt, na zdraví, na potraviny, na všechno to, na čem náš život záleží. A čtvrtá věc, má to obrovský negativní dopad i na naši ekonomiku. A nyní dovolte, abych se zaměřil právě na tuto poslední oblast. Máme zde různé studie. Pan Pafan Suktev vedl tyto studie z Economics, Ecosystems and Diversity. Je to studie, kterou jsme již několikrát zmínili, ovšem jedna z hlavních těchto zpráv hovoří o tom, že v podstatě ztráta biodiverzity celosvětově nastojí 3 HDP. A to ročně. To znamená nyní. V roce 2050 se hovoří o tom, že to bude už 7 celosvětově každoročně. Když se podíváme na tato 3% v současnosti, 3% <clears throat> v oblasti, nebo teda 3% v EU, asi 450 miliard eur by to znamenalo ztrátu každoročně. Podívejme se na to, kolik zde máme vůbec problémů při vytváření tohoto fondu nouzového, několika stovek miliard, a to je v podstatě jednorázová záležitost, zatímco těch 450 miliard, a to je v podstatě takový opravdu spíše Mm, odhad, které ztrácíme každoročně. Například, kdybychom zjistili, že leváci nás stojí právě tolik každoročně, tak bychom pravděpodobně na to okamžitě reagovali. Asi bychom je předělali, aby museli psát, aby se z ní stali praváci. Všem samozřejmě, že bychom asi zřejmě se snažili přijít s nějakou prioritou, která by nám umožnila, mm, abychom ušetřili těch 450 miliard. Ovšem samozřejmě, pokud jde o biodiverzitu, politická realita je jiná. Před dvěma lety, v roce 2010, to byl Mezinárodní rok biologické rozmanitosti. Všichni jsme hovořili o biodiverzitě, o rozmanitosti. Měli jsme setkání, kde podle mě, která se vůbec nedotýkala biodiverzity, ovšem, jelikož to byl Mezinárodní rok biologické rozmanitosti, tak se zabývali tímto tématem. Po 21. prosinci 2010, po 31. prosinci, no, jsme ztratili ze zřetele tuto problematiku. V loni jsme o tom vůbec nehovořili a tato krize se jaksi stáhla do ústraní opět. Je to mm, podivné, protože když se podíváme na eurobarometr, tak zjistíte, že naši občané, že jim na tom záleží, na životním prostředí, na biologické rozmanitosti, když budeme hovořit o tom, že řekněme, přijdeme o tygra nebo, nebo ledního medvěda, tak najednou, že vymírají, tak lidé najednou to berou vážně a chtějí, aby k tomu nedošlo, mají pocit, že politici tomu nevěnují dostatečnou pozornost. Například Rada pro životní prostředí z prosince loňského roku, jakožto příklad, hovořili o strategii v oblasti biologické rozmanitosti prosinci, na konci prosince a v podstatě to prohlášení bylo takové velice mdlé. Nejednom, že to bylo takové slabé prohlášení. Ovšem bylo jasné, že na radě mezi 27. v podstatě nebyli žádní velvyslanci, kteří by se byli za přírodu, za rozmanitost. Nikdo nedal hlavu na špalek, um, aby bylo ochoten vůbec hovořit o důležitosti rozmanitosti moje země, um, Finsko nebo Holandsko, které kdysi v minulosti eh, tomu věnovalo pozornost, jak se změnili politiku a nejenom, že jsou spíše na té negativní straně, ale spíše bych řekla, že to jsou země, které už jaksi nevedou tento peloton. A to si myslím, že je rovněž na škodu věci. Jedna věta. Pokud jde o prohlášení Rady pro životní prostředí, chci, aby členské státy vytvořili síť Natura 2000, to znamená, že jak si podporují mm, tyto členské státy v tom, aby Eh, to vytvořili. Mm, jak to udělají ovšem ministři na národní úrovni? To mm, řekněme, ano, my budeme podporovat naše lidi, pozbuzovat v tom, aby platili daně. Co to znamená? To si myslím, že by vyvolalo revoluci a myslím si, že v podstatě premiér by je musel odvolat. Teď co to znamená, že je vlastně podporují v tom, to, mm, no, aby, aby dokončili tu síť, teda členské státy dokončili síť na to 2000. To si myslím, že opravdu velice slabé prohlášení tomu se dá těžko uvěřit. Nebo Například eh, mě hovoří o tom propojení mezi zemědělstvím a biodiverzitou, že to v podstatě bude odpovědnosti pouze na bedrech ministrů pro zemědělství. Hovoří, že se v podstatě tomu nebudou věnovat na úrovni Rady pro životní prostředí, že by se tomu měla spíše věnovat Rada pro zemědělství. Nebudu se hovořit, ne, neřeknu vám, co si o tom skutečně myslím, ovšem nepovažuji to za pozitivní vedlo to v podstatě k takovým prohlášením na straně komise, ze strany pana Potočníka, který nesouhlasil s touto linií rady. A toto je stávající situace. Kolega už hovořil o špatné implementaci eh, strategie EU v oblasti biodiverzity, kterou jsme připravili dokončili někde v roce 2001. My jsme v podstatě vůbec nesplnili ty cíle, které jsme si stanovili pro rok 2010 a myslím si, že tomu bychom měli do budoucna zabránit. Nejsme hlupáci, takže bychom se těmto chybám z minulosti měli vyvarovat. A nyní dovolte některé konkrétní věci, které jsem do své zprávy zahrnul. Je to něco podobného jako environmentální akční program, zaměřit se na provádění, to znamená na provádění Natury 2000 a zároveň směrnice ochraně ptáků a ochraně stanovišť. To je zásadní, ovšem členské státy jsou ještě opravdu příliš pozadu, pokud jde o implementaci. Dále to mainstream, jako určité zaměření. To si myslím, že je jeden ze zásadních prvků rozmanitosti, bio rozmanitosti, společná zemědělská politika, rybolovní politika, mm, rozvojová politika. Já si myslím, že bychom měli do budoucna mít takovou politiku rozvojovou, která v podstatě podstatě nemá negativní dopad na biodiverzitu, proto je právě chutí obyvatele žijí právě v, takovém, v takovém ekosystému. A proto bychom se měli zaměřit nejenom na to, že budeme bránit biodiverzitu, ale aby biodiverzita byla prostě silnější, aby lidé z toho mohli těšit z těchto služeb, pokud je ekosystémy. Dále jsou to regionální politika, kohezní politika, to jsou opravdu zásadní politiky, abychom teda neměli negativní dopad na biologickou rozmanitost v, v rámci uplatňování těchto politik. V následujících letech se budeme opětovně zabývat těmito, zá, těmito zásadními evropskými politikami a biodiverzita měla být takovým leitmotivem všech těchto programů. Měli bychom se zaměřit i na společnou zemědělskou politiku. Zmínil jsem se o tom, co provedla Rada, Rada pro životní prostředí. Já nemám příliš velikou důvěru v ministry pro zemědělství v to, že by se efektivně zaměřili na biologickou rozmanitost. Důležité je, že 50 veškerého evropského území je v podstatě zemědělskou půdou, čili to je zásadní prvek. To znamená k té ochraně biologické rozmanitosti. Samozřejmě, že zde bojuje proti konzervativní síle v oblasti zemědělství především, čili v mém návrhu této zprávě se snažím zaměřit nejenom na nalezení nějaké ideální zemědělské politiky, ale spíše na to, jak bychom mohli ovlivnit evropskou zemědělskou politiku takovým způsobem, že zároveň ochráníme, zachováme biologickou rozmanitost. A nejenom proto, že mi leží na srdci příroda, ale proto, že mi leží na srdci zemědělství. Všichni víme, pokud je o opelování, jaký to má, opilování, jaký to má dopad, nebo to, že mm, vymírají včely, to asi nemusím nikomu zdůrazňovat. Jedna věc, o které hovořím v mém návrhu, rovněž propojena s společnou zemědělskou politikou, je to, že jak si opouštíme půdu. Ano, to je obrovský problém. Zemědělci odchází ze svých regi- některých, z některých regionů, přeč tam, kde je půda, řekněme, horší kvality. A v podstatě my hovoříme, ano, tyto lidé zde musí zůstat, mm, Musím takže jim zaplatíme evropské nějaké finanční prostředky a v podstatě to budou jakýsi úředníci, kteří v podstatě, kterým budeme platit v podstatě jenom za to, že tam zůstanou. To si myslím, že je velice špatná politika. Měli bychom se snažit nalézt jiný způsob pro tyto naše občany, aby byli schopni tam zůstat žít a opravdu důstojným způsobem. Je to taková zajímavá iniciativa, která se snaží o změnu těchto konkrétních oblastí Evropy, tam, kde odchází zemědělci, to zná půda, je tam nekvalitní například. Ehm, chceme je změnit na takové zóny, řekněme, různých parků, Serengeti, Yellowstone, Evropy. Měli bychom vytvořit, řekněme, takové, taková, takové, mm, taková území, která by mohla být zajímavá pro zachování rozmanitosti, to znamená takové rezervace různé. A mohlo by to být zajímavý dopad i na místní ekonomiku. Například podívejte se právě na tyto dva na, mm, přírodní parky, jak to tam vypadá, je to, myslím si, nebo jaký to mělo dopad ekonomicky. Myslím si, že je to zajímavý pohled na tuto problematiku. Další věc, kterou bych rád zdůraznil, to znamená takzvaná No Net Loss Initiative. To je určitý projekt, nebo teda určitá iniciativa, která znamená, že vlastně ten, ten projekt, ten konkrétní projekt by neměl mít negativní dopad na biodiverzitu, to znamená, neměl by znamenat ztrátu této rozmanitosti. A pokud, řekněme, by po, prostě daná společnost by musela zajistit a máme zde určité, mm, určité předpisy, které by to mohly umožnit, daná společnost by musela zajistit to, že ztráta biodiverzity, pokud by k tomu došlo, je kompenzována nějakým způsobem. To si myslím, že je velice zajímavá iniciativa kterou bychom měli podpořit na evropské úrovni. Zásadním prvkem je samozřejmě financování. Financování těchto politik v oblasti eh, životního prostředí. Když se podíváme na evropský rozpočet, ano, mohlo by to být ještě vyšší, ovšem je to relativně stabilní, teda ten rozpočet, který máme k dispozici. Když se však podíváme na národní úroveň, tak eh, to je opravdu mm, velice smutné. Nejenom v mé zemi, kde jsme to zredukovali nějakých 60-70%, například i v Itálii, kde plánují snížení tohoto rozpočtu až o 90%. To má opravdu devastující dopad. Potřebujeme dostatečné finanční prostředky, abychom dosáhli stanovených cílů. Rád bych ještě řekl to, že veřejné finance do budoucna prostě nebudou dostačující pro splnění cílů, které jsme si stanovili. Potřebujeme jiný způsob financování pro záchranu přírody v Evropě i ve světě. Proto bychom měli integrovat eh, tyto, mm, tuto problematiku do ostatních Eh, záležitost například odpovědnost eh, podniků v této oblasti, určitá korporátní odpovědnost, měli bychom například, jak už o tom hovořil eh, Joe Lineman, to znamená na národní úrovni tyto, tato národní odpovědnost, měli bychom opravdu tento přírodní kapitál odrazy v těchto národních uh, účtech, jak tomu hovoříme, 15, 20 let, ovšem. Když se když si promluvíme s odborníky z environmentální agentury, tak hovoří, že v podstatě už bychom mohli k tomu přistoupit eh, v současnosti. Dále jsou to environmentální subvence. Ano, v tomto období ekonomické krize se utrácíme miliardy eur na dotace které mají negativní dopad na přírodu, na biorozmanitost a za chvíli budeme muset za několik let v podstatě věnovat stejné prostředky na obnovu, čili to si myslím, že zrovna není nejlogičtější způsob. Dále je to iniciativa zeleného rozvoje, to je opravdu další inovativní způsob, jak financovat biologickou rozmanitost, to je zásadní a proto mm, žádám Evropskou komisi i členské státy, aby se této možnosti ještě více věnovaly tento, tomuto inovativnímu způsobu financování. A poslední záležitost, to je mezinárodní rozměr. Ano, na mezinárodní unii, no, ta, ta stopa, kterou po sobě zanecháme, je obrovská a proto ve svém návrhu jsem se zaměřil samozřejmě, rovněž jsem byl omezen tím počtem stránek, eh, jak už o tom hovořil eh, Joe Linen u své zprávy, čili já již mám nyní několik pozměňovacích návrhů, které eh, předložím No a pokud jde o tu stopu, kterou zanecháme, tak tam bychom opravdu se měli podívat i na, na oblast rozvoje, na oblast obchodních politik a tak dále, tak dále, tak aby došlo ke zmenšení této stopy. Už především si myslím, že je zásadní pozvednout nebo zvýšit to povědomí o této nepovšimnuté krizi, která se probíhá. Měli bychom naše občany přesvědčit, členské státy, komisy, pokud jde o obrovský dopad této krizové situace tato krize má podle mého názoru dopad na každodenní život, na nás, na všechny. Ano, já vím, pane předsedo, že jsem překročil eh, můj přidělený čas. Ovšem je to strategie, která prostě bude probíhat desetiletí, takže mm, mm, prosím, abychom se tomu ještě chviličku věnovali. Pro nás, pro lidi, to má prostě dopad na náš každodenní život a jak už jsem se o tom zmínil na začátku, i na naši ekonomiku, nejenom nyní, ale i z dlouhodobého hlediska. Nemůžeme prostě si dovolit další selhání této desetileté strategie, protože ve hře je hodně. Já skutečně doufám, že se nám povede nalézt to odhodlání, které jsme měli v roce 2010, ale i na půdě rady že skutečně se nám povede nakopnout eh, tuto hybnou sílu a že opravdu velice vážně připravíme strategii, která v roce 2020 bude znamenat, že mm, budeme si moci říci ano, ta strategie byla úžasná a cíle jsme splnili. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já plně chápu, že je složité takto složité téma v 15 nebo 16 minutách vyčerpávajícím způsobem představit, ale Eh, myslím si, že bychom měli dovolit eh, promluvit i stínovým zpravodajům a ostatním kolegům. Nyní se dostaneme tedy ke stínovým zpravodajům. Nejprve Boguslav Soník. Prosím. Bardzo. Pani przewodniczący. Unijna strategie ochrany. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Strategie Evropské unie pro biologickou rozmanitost obsahuje šest cílů a 20 akcí, které si zaslouží naší bezpodmínečnou podporu. E, všechny je musíme provést proto, abychom zabránili celkové ztrátě biodiverzity. Zachování biodiverzity a zachování veškeré, veškerých ekosystémů, které nám životní prostředí poskytuje, jsou cíle, které musíme bezpodmínečně splnit v souvislosti s eh, rozhodnutími mimo jiné v Nagoje. Zpráva Evropského parlamentu tyto cíle podporuje a podporuje i obecné cíle eh, zabránění ztrátám v oblasti biorozmanitosti až do roku 2020. Eh, lze říci, že podobné iniciativy v minulosti jaksi postrádaly dostatečný zápal. Chceme-li být tentokrát úspěšní pro změnu, tak je potřeba, aby instituce EU eh, se více zasazovaly, aktivně zasazovaly o prosazení těchto cílů. Je potřeba zajistit, aby naše cíle a celková tato strategie byly co nejrychleji implementovány téma biodiverzita musí být vysoko na žebříčku našich priorit. Nedostatek finančních prostředků a hospodářské problémy nelze vnímat jako výmluvu, proč nesplňovat, neplnit tyto naše cíle. Návrh zprávy před námi Eh, nutně vyžaduje určité pozměňování. Já myslím, že je potřeba se více zaměřit na samotné cíle této strategie a na jejich provádění eh, v rámci národních programů. Takže jde o implementaci a provádění této strategie, které je nutné sledovat. A eh, Pakliže nezajistíme toto sledování, tak směřujeme pouze k dalšímu selhání. Dokument pana Gebrandyho obsahuje zcela správnou diagnózu a dobré postupy pro nápravu situace. Proto, abychom lépe zohledňovali důležitost biodiverzity, například pokud jde o dokumenty rady a navržené akce. Vítám a chválím vaši odhodlanost, kterou prezentujete v dokumentu, který je před námi. Nicméně myslím si, že některé cíle, některé akce nebyly správně analyzovány z hlediska jejich proveditelnosti. Stanovení nerealistických cílů, stanovení nerealistických eh, benchmarků, které budou muset členské státy splnit, může znamenat, Eh, naopak neprospěšný dopad na celou tuto iniciativu. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane kolego, říká pan předseda. Dále za SAD paní Estrela. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych začala tím, že přivítám pana Matiase Kroteho, že mu poblahopřeji k volbě na funkci předsedy. Přeji mu do jeho budoucí práci všechno dobré a e, kromě toho bych ráda poděkovala Jo Leinenovi za způsob, jakým vedl e, práci ve výboru pro životní prostředí a děkuji mu za jeho nasazení, které každodenně prokazoval. Kromě toho mi dovolte, abych poblahopřála nebo poděkovala panu zpravodaji, panu Gerbrandimu, za zprávu, která se zdá být velmi dobrá. Ale zároveň mu blahopřeji k tomu, že byl zvolen do funkce místo předsedy výboru. Sdílím jeho obavy. I já souhlasím s tím, co je řečeno v úvodu pokud jde o hospodářskou a finanční krizi. Souhlasím taky s jeho negativním hodnocením výsledků Mezinárodního roku biologické rozmanitosti, který jsme si připomněli v roce 2010. Vyhlašování mezinárodních roků má samozřejmě symbolickou hodnotu. Díky tomuto nástroji chceme zvýšit povědomí o určitém problému. Ale musíme konstatovat, že e, řeči se vedou a voda teče. Mnoho toho zaznělo, ale nic moc se nestalo. Souhlasíme s tím, že je velmi důležité prokázat ambice, politickou vůli a také, že je potřeba k tomu zajistit příslušné financování, tak abychom závazky, které jsme e, přijali, mohli realizovat v rámci OSN. Jde tedy především o závazky týkající se rozmanitosti druhů a strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti. Je tedy důležité, aby ochrana druhů se stala nezbytnou součástí všech politik Evropské unie. A přemýš... Eh, myslím tady především na Eh, budoucí reformu společné zemědělské politiky, společné politiky rybolovu a také, pokud jde o eh, vyjednávání víceletého finančního rámce. Domníváme se, že je záhodno, aby financování Evropské unie v, té, v této oblasti bylo posíleno, aby tedy uh, byl navýšen objem finančních prostředků a zároveň se domnívám, že je dobré, aby do toho byly více zapojeny soukromé podniky. Kromě toho je potřeba navýšit financování programu LIFE, tak abychom se vyhnuli tomu, že dojde k irreverzibilním škodám, k nezvratným škodám na životním prostředí, které mají samozřejmě zpětně dopad na hospodářství. Pan kolega zpravodaj uvedl některá čísla. Hovořil především o tom, že ztráta druhů nás stojí, nebo nás bude v roce 2015 stát 7 HDP. Kromě toho se odhaduje, že užitek, který je spojen se sítí Natura 2000, představuje 200 až 300 miliard euro za rok, že to lze tímto způsobem kvantifikovat a že to zároveň jistí a zajišťuje a vytváří miliony pracovních míst. Služby, které jsou prováděny v souvislosti s biologickou rozmanitostí a ochranou druhu, musí být uznány v rámci rozpočtu a je potřeba je zapojit do makroekonomických údajů jednotlivých členských států. Mohli bychom tak vytvořit paralelu ke klimatickým změnám. V této souvislosti je totiž patrné, že existuje určitá akce a s, tím, s ní jsou spojeny určité náklady. Podobné je tomu u biologické rozmanitosti. My musíme provést určité kroky, musíme jednat a je to potřeba, je to lepší, než nečinit vůbec nic. Kromě toho souhlasíme s tím, že je potřeba ochranu biologické rozmanitosti systematicky kontrolovat a hodnotit, například na základě pravidelného, eh, pravidelných zpráv Evropské komise. Dále musí existovat vhodná nápravná opatření. Komise i členské státy musí zajistit, že přijaté předpisy, přijatá pravidla jsou prováděna, například pokud jde o ochranu vody, anebo pokud jde o rámcovou směrnici o mořském prostředí. Dále jsou to různé iniciativy, které se týkají zelených infrastruktur, to je také potřeba provádět a realizovat. Ráda bych zmínila také legislativu, která se týká exotických druhů a stěhovavých druhů. Je velmi důležité, aby náš výbor a parlament splnil svoje úkoly, svoje domácí úkoly a aby eh, také rada stála za námi. Děkuji. Děkuji a nyní bude mít slovo paní Stínová zpravodajka za eh, stranu zelených Katrin Meyer. Merci, monsieur. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte nejprve, abych poděkovala zpravodaji. A to nejenom za jeho zprávu, ale rovněž za jeho úvodní slova za jeho úvodní slova, ve kterých propojil tu ekonomickou krizi, finanční krizi, ekologickou krizi, krizi v oblasti ztráty biorozmanitosti a vyšla ještě dál. Nejenom, že to představuje určitou krizi, na kterou zapomínáme, o které se nehovoří, krizi, kterou jaksi neuznáme, nechceme uznat, přiznat, že existuje. Máme zde samozřejmě určitá řešení, pokud jde o řízení, pokud jde o boj proti ztrátě biodiverzity. Toto je v podstatě jeden z klíčových aspektů řešení i ekonomické krize, kterou zažíváme. To znamená jedno z řešení této globální krize což tou perspektivou, s určitým, řekněme, výhledem i v tom střednědobém hledisku. Vy jste hovořil, pane zpravodaji, i o těch sedmi procentech ztráty HDP, nebo o tom, že teda uvažuji, že by, tato, že by to mohlo být do budoucna, ta zpráva TEEB, možná jste ještě mohl říci. To je v podstatě, když hovoříme o ztrátě biodiverzity, tato zpráva TEB e hovoří o tom, že jedno euro, které investujeme v současné době, pokud jde o ochranu biodiverzity, to je ta jedna ke 100, to znamená, že by to mohlo přinést 100 eur do budoucna, do roku 2050. To znamená, že je zde v podstatě tato alternativa. V podstatě nemůžeme udělat nic jiného. To znamená, buď to všechno uhradit, nebo prostě nějakým lepším způsobem to řídit, investovat, tak abychom řídili toto, tento náš kapitál trochu jiným způsobem, tak aby to mohlo mít pozitivní dopad. Samozřejmě, že to poté může být pozitivní dopad i finanční, ekonomický. Ráda bych vám poděkovala za tuto zprávu za naši politickou frakci. Já si myslím, že pokud jde o ty cíle, tak si můžeme souhlasit. Ano, samozřejmě, že pokud jde o priority, musel jste si některé vybrat. Já si myslím, že méně s tím můžeme souhlasit, že jste zvolil dobře. A je zde ovšem několik mm, drobných záležitostí, které předložíme jako pozměňovací návrhy, protože to může mm, zlepšit tuto zprávu, nebo řekněme vylepšit ji, nebo možná řekněme v některých bodech máme trošku jiný názor, trošku to upřesnit. V podstatě jsou zde tři takové hlavní oblasti ve vaší zprávě. Jednak jsou to sektorové politiky, společná zemědělská politika, to je zásadní. Dále je to společná politika v oblasti rybolovu. Já si myslím, že v této části vaší zprávy, v této kapitole je důležité mm, uvažovat i o určitém statutu nebo nějakých pravidlech konkrétních, pokud jde o lesnictví. To je důležitá oblast. A další věc, ano, zapomínáme na to velice často. To znamená oceány, mořské prostředí, to je věc, která vyžaduje naši pozornost, protože pokud jde o Naturu 2000, v této oblasti, to znamená, jsou to určité části přírodního prostředí, na které zapomínáme. No, vy tam hovoříte, pokud mm, především s ohledem na rybolov, ovšem nejde pouze o ten utilitární, um, utilitární stránku mořského prostředí, ale je zde určitá politika, pokud jde o ochranu právě tohoto prostředí, které bychom měli věnovat pozornost. Toto jsou mm, prvky, kterým budeme věnovat pozornost v rámci pozměňovacích návrhů a zároveň bychom chtěli jaksi potvrdit ve vaší zprávě a to si myslím, že v diskuzi již zaznělo, určitou potřebu, zdůrazně určitou potřebu určité vůle, politické vůle na straně Evropské parlamentu, pokud jde o směrnici 4, která se dotýká půdy. Protože zde potřebujeme koherentní politiku, především pokud jde o ochranu biodiverzity, měli bychom se tomu věnovat a měli bychom opravdu mít na evropské úrovni určité, určitá nařízení, která by nám umožnila chránit půdu v této oblasti, a to je v podstatě takový ten hlavní směr, který bychom měli zúraznit, alespoň my si to myslíme, pokud jde o to, že bychom, že bychom odmítli, pokud jde o řešení nebo řízení eh, biodiverzity, abych nedošlo určitě mm, pouze privatizaci toho, co zde má, aby to nebylo jenom považováno za jakési zboží, aby to nebylo předmětem nějaké spekulace, pokud jde o biodiverzitu. Čili toto jsou prvky, které bychom chtěli předložit jako doplněk. A dále je to takzvaná kompenzace, vy už jste o tom hovořil. Myslím, že i v textu se to objevuje. Myslím, že je to dvanáctka bod číslo 12 vašeho návrhu. My jsme, tam si nejsme úplně jistí, zda ten princip neutrality, vy v podstatě o tom hovoříte, podporujete tento princip. To znamená ta nulová čistá ztráta. Hmm, nevíme, zda by, ta, zda by to bylo dostatečné ve všech, hmm, za všech okolností. Proto my si myslíme, že bychom se spíše mohli věnovat jakému si zredukování, snížení ztráty rozmanitosti, biorozmanitosti. Na, například Samozřejmě, že pokud budeme vysazovat nějaké jehličnany, tak nám to mm, v podstatě nenahradí to, že přicházíme o, o pralesy a tak dále. Čili mm, já si myslím, že v této oblasti, pokud využijí pouze tento princip kompenzace té nulové čisté ztráty, tak si myslím, že tam je určité nebezpečí a my tímto způsobem povedeme i naše pozměňovací návrhy. To znamená, že si myslíme, že tento princip, tato zásada má určitá omezení. A dále, pokud jde o financování nových, nezávislých nějakých jiných možností, ráda bych poděkovala. Hmm, ráda bych zde přednesla některá Um, další opatření. Samozřejmě, že je to zásadní oblast financování, zajištění určitých adekvátních finančních eh, zdrojů, které zatím nemáme, mm, které mm, samozřejmě jinak bychom nemohli implementovat. Je to strategický plán boje za ztrátu biodiverzity efektivním způsobem. To by se nám skutečně asi nepovedlo, pokud nebudeme mít dostatečné finanční prostředky. Ráda bych ještě tě, pokud jde o ty inovační nezávislé finanční prostředky, zde bych ráda zúrazňovala, zúraznila jednu věc. To znamená určité indikátory diversity, biodiversity, určitá logika tržní nebo produkce, hospodářská a tak dále. Já si myslím, že by to mohla být jedna z hlavních priorit současnosti, protože v podstatě můžeme zamezit nějakému plítvání, šetřit v této oblasti. Vy už se, se o tom zmínil, za to bych vám ráda poděkovala. Ano. Je to zpráva, která by měla být na konci roku 2012, to znamená, nemáme dost času. To znamená, ano, eh, i pokud jde o veřejné finanční prostředky, které zatím nemáme dostatečné, protože ty nejsou dostatečné pro tuto oblast. Zde si myslím, že náš výbor hraje konkrétní roli, pokud jde z, především o revizi společné zemědělské politiky nebo společné politiky rybolovu strukturální fondy nebo různé prostředky v oblasti dopravy a tak dále. Pokud bychom uh, skutečně byli schopni o tom jasně hovořit, pokud je o finanční prostředky, které máme na evropské úrovni, abychom to posílili i na úrovni národní a tak dále, abychom zachovali, abychom bojovali za zachování roz- biodiverzity, to znamená, aby zde byla politická vůle, abychom redukovali například ty záležitosti, které mají negativní dopad na životní prostředí abychom opravdu umožnili to, že ta následující strategie eh, v boji proti ztrátě biodiverzity byla opravdu úspěšná. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jako další doslané slovo za EKR Jolie Grilling. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu velice stručná. Vítám tuto zprávu, Myslím si, že se jedná o velice užitečné představení velice důležitého tématu. Ale až všichni skončíme s tím, eh, s tím veřejným vystupováním, ráda bych vnímala i to, že víme, jakým způsobem se pohybujeme a kam. Eh, ačkoliv nesouhlasím s panem zpravodajem ve všem, co říká, myslím si, že bychom tyto zprávy z vlastní iniciativy neměli využívat pouze k tomu, že řekneme, co si myslíme, ale že řekneme, jakým způsobem to změníme. A bohužel musím konstatovat, že tohoto aktivního přístupu zde vnímám zatím v dnešní diskusi velice, velice málo. Ráda bych řekla, že také do určité míry vadí způsob vyjadřování v této zprávě, protože se jedná o hodně definitivní přístup, o vypracování definitivních konceptů. Ehm, musíme si uvědomit, že toto je naše iniciativa, že to jsou všechno věci, které probíhají a probíhat budou. Není to něco, co můžeme finalizovat, je to něco, na co musíme neustále dbát. A myslím si, že určité výrazy, které se z této zprávy objevují, je potřeba zkrátka změnit. O této zprávě nelze mluvit, aniž bychom nezmínili, eh, aniž bychom zmínili eh, oblast zemědělství. Pan Gebrandy eh, řekl, že nechce, aby toto sklouzlo pouze na diskusi o společné zemědělské politice. Já si myslím, že toto je nápad dobrý, ale do v podstatě do značných podrobností do této oblasti také zabíhá. A já podporuji eh, jeho entuziasmus eh, ve věci některých reform společné zemědělské politiky, které jsou dnes na stole. Ale říkám si, zda není až příliš preskriptivní v tom, co je obecnější zpráva. Například, eh, podle mého názoru bychom zde nemuseli do pilíře 1 zahrnovat ozelenění, spíše bychom se měli zaměřit na pilíř 2, Rovněž si myslím, že SZP se týká výroby potravin, podobně jako e, biodiverzity a e, řízení využívání zemědělské půdy, a to se vůbec nezmiňuje. Takže možná, že alespoň v určitých místech by bylo na místě diskutovat vy, vyváženost mezi výrobou potravin a efektivním využíváním zemědělské půdy a biodiverzitou. K dalším věcem. Vítám eh, zahrnutí sem eh, společná politika o rybolovu. Eh, nicméně i zde mám určité problémy, například ta podpora společné pobřežní stráže, což je něco, co nemohu podpořit, ačkoliv tedy plně chápu reakce, případně tendence tak si myslím, že centrálnější kontrola nevyřeší problémy, které máme v oblasti biodiverzity dnes. Toto je věc, kterou je potřeba řešit ze strany vlád, ze strany národních vlád a ze strany lidí, kteří jsou angažováni, a chtějí to dělat a musí to být prováděno v rámci flexibilního rámce ze strany členských států a ne ze strany eh, rigidních direktiv z EU. Musíte se řídit tímto, tímto a tímto, protože nezapomínejme na to, že pokud jde o o, o vynucování plnění různých pravidel zde naše výsledky v minulosti nebyly vůbec dobré. Ale bude to pouze znamenat to, že my si tady rádi pohovoříme o tom, jak ta pravidla vytvářet a tím to skončí. Buďme proto flexibilnější, vypracujme rámce, v rámci kterých eh, členské státy mohou jednat a něčeho dosáhnout. Teď pokud jde o financování, zde budu předkládat dosti výrazné pozměňovací návrhy, protože já si myslím, že zde jsme trošku proma- promarnili příležitost. Plně chápu, co pan Gebrandy říká o tom, že měl málo místa, takže očekávám, že i on v této oblasti eh, vypracuje ještě mnoho dalšího. Veřejné financování je podle mě naprosto, naprosto nerealistické, ale existuje celá řada inovativních nástrojů, které bychom mohli daleko vážnějším způsobem začít využívat v rámci tohoto výboru a jak říkám, předložím poměrně zásadní pozměňovací návrhy jménem mé frakce. Děkuji vám za slovo. Děkuji vám, paní kolegyně. A tím jsme skončili kolečko stínových zpravodajů a nyní pokračujeme diskusí. Nejprve se hlásila Françoise Grostet. Prosím. Děkuji, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodaji Eh, nejprve bych vám ráda poblahopřála k vašemu jmenování samozřejmě i vašim místopředsedům. Tato zpráva je podobná, mm, jako o které jsme hovořili před chviličkou, zpráva pana Leinena. To znamená, když chceme zachovat biodiverzitu, tak to znamená, že prostě musíme mít kvalitní politiky, environmentální politiky v této oblasti, protože samozřejmě, že to má poté dopad i na biodiverzitu. V podstatě to prohlášení komise v tomto ohledu je velice zajímavé. Proč zde máme toto sdělení komise? Ano, proč? Protože legislativa, kterou máme k dispozici, nástroje, které máme k dispozici v rámci Natury 2000, tak v podstatě nepřineslo to očekávané ovoce. Hmm, možná proto jsme jaksi váhali na počátku a v podstatě najednou zjišťujeme a musíme si, musíme si jasně říci to, že prostě tuto otázku musíme ještě jednou projednat. Ano, ztráta biodiverzity je ztráta pro celé lidstvo, to je jasné. Nejenom pokud je o oblast veřejného zdraví, samozřejmě, že biodiverzitu potřebujeme, to je zásadní věc, to znamená tu různorodost, rozmanitost druhů. Ovšem, když posloucháme vědce v současné době nebo oceánu, odborníky na oceány a tak dále, tak víme, že v podstatě naše znalosti o biodiverzitě že v podstatě jsou malé, že opravdu je zde mnoho, mnoho například druhů, které ještě neznáme vůbec věci, které se dotýkají rozmanitosti, které zatím neznáme, ovšem které jsou zásadní pro určitou rovnováhu našich ekosystémů a tak dále. A to musíme bránit, tuto rovnováhu ekosystému a právě proto musíme chránit biologickou rozmanitost. To znamená, že bychom měli podpořit i výzkum této oblasti, tak abychom posílili naše vědomosti ohledně biologické rozmanitosti, protože si myslím, že se máme ještě čemu učit. A právě toto je to východisko. Potřebujeme nalézt prostě dostatečné finanční prostředky Natura 2000, nebo jsou to směrnice pro ochranu ptáků a směrnice ochraně stanovišť, tak aby došlo k jejich implementaci řádným způsobem. Ve zprávě pana Lajnena jsme hovořili o tom, že prostě aplikace naší legislativy v oblasti životního prostředí musí být kvalitní. To platí zde dvojnásobně. Ano, ovšem to ještě nestačí. Musíme, to znamená v oblasti znalostí, vědomostí v této oblasti posílit eh, investice do výzkumu, zároveň si uvědomit, mm, musíme reagovat rychle, tak aby to mělo pozitivní dopad, protože v podstatě to zaostávání v oblasti ochrany biodiverzity, to všechno má uh, dopady ekonomického charakteru. To si myslím, že s tím všichni souhlasíme. To znamená, že bychom měli komunikovat, vysvětlovat, zvyšovat povědomí. Někteří kolegové hovořili o tom, že bychom, že ano, ano, měli bychom hovořit no, o určitých možnostech, řekněme, kontraktů na místní úrovni, nejenom samozpráv, ano, členských států to rovněž. Ovšem ti, kteří jsou blíže všem tomu, tomu reálnému životu, každodennímu životu, řekněme, řekněme, dobrovolníci, je tam obrovská možnost tvorby různých partnerství, společenství, tak abychom napředovali rychleji. Čili to je vše, co jsem chtěla říct. Samozřejmě souhlasím s tím, se vším, co řekl pan zpravodaj. Děkuji. Merci. Děkujeme vám. Jako další eh, kolegyně Romana Jordan. Ehm, chvála lepa. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych rovněž poblahopřála po, po, vám samozřejmě a místo předsedům ke zvolení. A zároveň souhlasím s tím, co řekl zpravodaj. Když se podíváme na to, jak vypadá tato krize, krize, kterou prostě musíme řádně řešit. všem nesmíme zapomínat na to, že když lidé ztrácí pracovní místa, když lidé prostě musí nějakým způsobem přežít, tak ta otázka toho, co se děje v oblasti životního prostředí, jak si může být sekundární. Proto bych řekla, že z tohoto důvodu, když hovoříme o biologické rozmanitosti, je zásadní. Je zásadní, abychom to řádně vysvětlili. Nejde o nějakou sektorovou politiku, ovšem to, že biodiverzita má dopad i na kvalitu našeho života, má to prostě dopad na veřejné zdraví, má to dopad na ekonomiku, na cestovní ruch, na zemědělství, na poskytování služeb. Biodiverzita biorozmanitost má dopad i na inovační procesy, na naše intelektuální dědictví, vynálezy v této oblasti. Všichni samozřejmě eh, počítají s tím, že biodiverzita bude jakým, jakýmsi způsobem zachována, čili musíme ji chránit a to nejenom horizontální způsobem, ale opravdu velice jasně poukázat na propojení s ostatními politikami. Já jsem zpravodajkou ve výboru ITRE Připravila jsem stanovisko v tomto výboru, které již bylo předloženo, neproběhla tam zatím žádná rozsáhlá rozprava. Ovšem předpokládám, že kolegové víceméně budou souhlasit s tím stanoviskem, které jsem předložila. Vycházím z toho, předpokladu, že v podstatě ochrana biologické rozmanitosti není nějakým nákladem. Naopak, já posiluji propojení mezi biodiverzitou a ostatními sektory. Myslím si, že je důležité si uvědomit um, i to, že bychom měli komisi um, podpořit v tom, aby vytvořila strategii v oblasti zelené infrastruktury. To si myslím, že je velice důležité. Bylo řečeno, že komise bude na tomto poli pracovat v průběhu letošního roku. Dále je zde návrh, který se dotýká infrastruktury v oblasti dopravy. Potřebujeme určitou zelenou infrastrukturu, která by zohlednila veškeré aspekty v rámci jednoho, jedné konkrétní složky, jedné konkrétní oblasti, tak abychom nepřijímali to pokousí a tak dále. Další věc. Abychom zjednodušili naši rozpravu, když hovoříme o roz, biologické rozmanitosti, musíme si uvědomit, jakou to má ohromnou hodnotu, internalizovat ty externí náklady, to je podle mého názoru rovněž zásadní. Nejenom s ohledem na biodiverzitu, ale na celé životní prostředí, dále je to biologická rozmanitost a oblast vědy, Biologická rozmanitost je zásadní, protože v podstatě je určitým příspěvkem vědecké oblasti, jednak je zde interakce různých systémů, různé, mm, dále zároveň určitá mm, souhra těchto systémů já osobně si myslím, že věda zde hraje zásadní roli. Dále je to hodnocení hodnoty biologické rozmanitosti a zde v našem výboru ITRE já si myslím, že bychom měli zúraznit investice do výzkumu, vývoje, které by měly být navýšeny. Toto jsou body, které jsem chtěla zúraznit. v souladu s tím, co předložíme v rámci ITRA. Doufám, že to bude za to v potaz. Děkuji, paní kolegyně. Nyní má slovo Krista Klas. Děkuji, pane, pane předsedo. I já vám blahopřeji, stejně tak jako ostatním místopředsedům. předsedům Všimla jsem si jedné věty v úvodních ustanoveních a sice bylo řečeno, že bychom neměli přírodu omezovat na určité oblasti, ale měli bychom to do toho zahrnout veškerou zeleň podél železnic, dálnic a tak dále. To jste tedy eh, velmi pěkně formuloval. Je to takový komplexní přístup, který mi ale v té zprávě samotné chybí. Vy jste ve svém úvodu uh, hovořil o tom, že tady převládá negativní scénář, že e, se blíží konec světa. Já trochu postrádám ten, tu hospodářskou dimenzi. Já si myslím, že skutečně máme velký důvod, abychom biologickou rozmanitost prodávali jako, jako jakýsi poklad. Jehož ztráta je závažná, protože eh, biologická rozmanitost přináší hodnotu i z ekonomického hlediska. Proto bych byla ráda, kdybychom do té diskuze vnesli trochu více optimismu a kdybychom si také více cenili toho, co máme a co, co chceme zachovat. Pokud jde o zemědělství, to mě samozřejmě velmi mrzí, pane zpravodaji. A já nebudu chodit kolem horké kaše, řeknu zkrátka, že tento článek poskytuje o zemědělství naprosto, naprosto špatný obrázek. Jsou zdůrazňovány negativní věci a já se tady ptám, jaký obraz o zemědělství vůbec máme. Já si myslím, že není správné říkat, že zemědělství všechno ničí. Já pocházím z vinařské oblasti, kde eh, Existuje murazvaná Apollo a ta se eh, drží pouze tam, kde jsou vinice. To znamená, že zemědělství skutečně přispívá k biologické rozmanitosti, přispívá k zachování druhů a eh, kromě toho díky zemědělství využíváme krajinu, pečujeme o ní, vytváříme zdravé potraviny, které odpovídají našim předpisům, které přijímáme tady na evropské úrovni. Těch předpisů přijímáme celou řadu. Nepochybně je tomu tak, že 50%, nebo dokonce ještě více procent půdy a životního prostředí, které jsou zemědělsky využívány, ten podíl je vysoký. Ale zároveň to znamená, že zemědělství má velký význam, pokud jde o udržování přírody. A proto si myslím, že není možno říkat, že všechno je špatně, všechno, co se v zemědělství děje, že musíme všechno postavit na hlavu a dělat jinak. A pokud hovoříte o tom, že návrh komise, který tedy hovoří o 7% na uh, ekologické cíle, že tedy hovoříte o zvýšení ze 7 na 10%, pro, 10%, tak se domnívám, že je to spíše hra s čísly, ale nehodí se to do bodu 17, protože v bodě 17 následně hovoříte o tom, že tu do budoucna by měly být divoké přírodní oblasti. Pan komisař na to nemyslel, nemyslel na to, aby byly vyčleněny divoké oblasti, ale spí, ho, myslí spíše na to, aby každý zemědělský eh, podnik, který měl 7 nebo 10 ekologických ploch. Já si myslím, že bychom neměli eh, se hluboce pouštět do zemědělské politiky, protože my tady ve výboru máme velké eh, úkoly, pokud jde o zdravé potraviny, zdravé životní prostředí. Napomohli jsme přijetí rámcové směrnice o vodě, o ochranných prostředcích pro rostliny. Minulý týden jsme iniciovali legislativní akt o biocidech. Já si myslím, že všechno to jsou takové jednotlivé stavební kameny, které velmi dobře doplňují tu zemědělskou oblast a to, co každý zemědělec v Evropě zná. Eh, cross compliance, zájemná podmíněnost, to je v podstatě to, co musíme dodržovat. A já si myslím, že tady k tomu máme evropská pravidla a na ta bychom měli navázat. Pane zpravodaj, milí kolegové, milé kolegyně, já tedy naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno. Můžeme skutečně říci, že to musíme realizovat, musíme provádět ta pravidla, k tomu musíme zavázat členské státy, musíme to také lépe kontrolovat, vytvářet větší tlak. Bránila bych se ale proti evropské policii, protože si myslím, že členské státy jsou povinny to kontrolovat, kontrolovat dodržování pravidel a ta pravidla jako taková provádět. Já si myslím, že pokud to budeme provádět v rámci rozumného rámce, tak to bude v pořádku. Eh, musíme tedy ukazovat prstem na to, co se tedy týká udržitelného zemědělství a co jsme sami přijali. Pokud tomu tak bude, tak jsem tedy zcela proto, abychom eh, tedy biologickou rozmanitost eh, formulovali pozitivně, abychom získali dobrou zprávu, která bude směřovat směrem do budoucna a která se tedy postará o to, abychom měli přírodu v Evropě co možná nejrozmanitější. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně. Jako další Andrea Canoni. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát k eh, panu zpravodovi k této velice komplexní zprávě. Je velice důležitá pro celé téma biodiverzity a souhlasím s tím, co zde zaznělo. Eh, Není pochyb o tom, že současná situace je velice vážná vzhledem ke krizi, ale myslím si, že eh, nikdo, kdo chce chránit eh, biodiverzitu v rámci institucí, neobdrží vždy plnou podporu občanů. Toto téma je velice důležité a tím pádem to bude téma i pro budoucí generace. Je naprosto zásadní, aby komise a členské státy garantovaly zachování přírody a eh, aby garantovali dostupnost potřebných finančních prostředků pro eh, oblasti a aktivity, jako je například program LIFE. Eh, souhlasím s tím, že je potřeba mít i větší chráněné oblasti pro ochranu biodiverzity a proto souhlasím s konceptem pana zpravodaje v tom smyslu, že by měly být minimálně desetiprocentní chráněné oblasti oproti tedy těm 7% eh, navržených, navrženým komisí. Eh, máme zde určité oblasti takzvané biodiverzitní pouště. To jsou oblasti v minulosti těžce kultivované. Já jsem byl účastníkem konference BioBio Bio a v podstatě se ukazuje, že v oblastech, kde máme kontinuální kultivaci, tak tam mikroorganismy v půdě časem úplně zmizí. A každý, kdo se zabývá zemědělstvím, ví, co to má za dopady. Teď k rybolovu. Je naprosto zásadní a nutné garantovat to, že výlovy nebudou přesahovat maximální únosné hranice pro jednotlivé živočišné druhy. Podobně je potřeba e, zajistit Eh, zajistit ochranu, ochranu divokých eh, živočichů, například stěhovavých živočichů, a je nutné zajistit, že i tyto budou mít eh, odpovídající životné prostředí. Je potřeba například hlídat populace ptactva a hlídat důsledky lovu, zejména v jižních evropských zemích, kde existuje velký, velké množství lovců, které loví velké množství živočišných druhů. Bohužel se nám nepodařilo splnit cíle pro rok 2010, nicméně i přesto si myslím, že je potřeba zajistit vyšší úroveň kontroly ehm, v oblasti směrnice o životním prostředí a o ptactvu. Momentálně eh, dochází k velice častému porušování těchto, těchto legislativních opatření. Často se objevují případy opakovaného porušení pravidel a členské státy, které neuplatňují tyto směrnice, mívají zároveň i obtíže s jejich efektivnější aplikací. Nastal čas, abychom přestali spoléhat na nedostatečnou a případně namátkovou kontrolu. Potřebujeme možná samostatnou směrnici o kontrole, případně o nějaké environmentální kontrolní komisi. Na závěr mi dovolte říci, že si myslím, že je potřeba sledovat systémy sankcí v jednotlivých členských státech, protože pokud sankce nebudou odpovídající, mohou podkopávat, kompromitovat způsob implementace těchto směrnic. Děkuji. Děkuji vám, říká pan předseda. A jako poslední Kryton Arzenis. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já vám blahopřeji k nové funkci. Eh, velice rád využiji příležitost ke spolupráci s vámi a doufám, že v příštích dvou a půl letech bude tento výbor prospívat, tak jako ve dvou a půl letech uplynulých. A jednoznačně se těšíme na práci, spolupráci s vámi. Chtěl bych poblahopřát panu Gebrandimu eh, jednak k nové funkci místo předsedy a jednak k velice dobře sepsané zprávě. Podporuji vaše myšlenky a podporuji vaše návrhy. Souhlasím s tím, že je nutné zohlednit mnoho bodů se společné zemědělské politiky a politiky rybolovu. Mám celou řadu pozměňovacích návrhů, které předložím a nyní tedy budu velice stručný, protože času je opravdu málo. E, podporuji myšlenku společné pobřežní stráže. E, I z výboru pro rybolov e, vnímáme podporu a můžeme si představit něco na základě programu VIGO pro tuňáka modrého, a související druhy, ale něco daleko efektivnějšího, než byl tento program. A e, rovněž v oblasti politiky rybolovu bychom měli diskutovat e, takzvané rybolovné rezervy, e, pardon, respekt, rybolovné rezervace, to znamená oblasti se zákazem rybolovu, což se projevilo jako to nejlepší, co můžeme udělat pro revitalizaci rybích populací protože eh, konec konců i rybáři budou mít lepší výnosy, protože budou moci eh, lovit všude kolem těchto chráněných oblastí, kde ryby budou lépe prospívat a postupně se rozšiřovat i mimo tyto chráněné oblasti. Rovněž eh, se musíme zaměřit na možná opatření na straně společné zemědělské politiky. Zde bych připomněl z naší zprávy o ochraně lesů myšlenku uh, rozšíření financování z prvního pilíře na jednak soukromé, ale i státní lesy a e, na jiné projekty biodiverzity. Dovedeme si představit, že ačkoliv momentálně mohou být příjemci financování pouze soukromé subjekty, máme e, například 42 lesů vlastněných veřejně. V některých zemích je to dokonce více než 85%. A tím pádem se jedná o téma, které vzhledem k změně životního prostředí, změnám klimatu, představuje velké riziko pro biodiverzitu. Je velice těžké pro členské státy vyrovnat se s těmito zvýšenými potřebami, pokud mají převážně státem vlastněné lesy. Takže toto a ostatní nápady, ostatní koncepty, které mám, předložím v pozměňovacích návrzích. Děkuji. Děkujeme mnohokrát, pane Arsenisi, říká pan předseda. Nyní dostane slovo komise, eh, konkrétně François Fakenut. Prosím. Many thanks, uh, Mr. Děkuji za slovo, pane předsedo a zároveň bych rád poblahopřál k vašemu zvolení. Dovolte, abych poděkoval panu Gebrandemu za jeho zprávu. Myslím si, že je jasné, že komise i Evropský parlament sdílí mnoho hledisek, mnoho stanovis, pokud jde o mm, diagnózu, ale i řešení, které jsme předložili vám i radě. Dovolte, abych reagoval na některé prvky, které zde zazněly v této velice kvalitní rozpravě. To znamená, věd, dovolte většina z těch základních, nejdůležitějších bodů. Jedna věc, které bych se chtěl věnovat, je ta ekonomická dimenze. O tom hovořilo několik řečníků a to je podle mého názoru jeden ze základních prvků celé diskuse. My na straně komise jsme přesvědčeni o tom, že jsme odvedli veliký kus práce, pokud jde o, mm, o rozmanitost a dopad z ekonomického hlediska. Zmínili jste se o těch 7%, o konkrétní zpráva. To znamená, že do roce 2050, že bychom teda ztratili asi těch 7% HDP, to je jedno z takových těch nejvýraznějších čísel. Samozřejmě, že že tato zpráva musí být, eh, musíme tomu dělat reklamu větší, pokud jde o to, že opravdu nám na tom záleží. My jsme se snažili na naší straně už v tom hodně udělat. My si myslíme, že tato zpráva, že by to měli právě, mm, jak si přezdí na tím odpovědnosti lidi, řekněme, z bankovního sektoru, ti, kteří dělají rozhodnutí, mají dopad, nebo tato rozhodnutí, která mají poté dopad i na biodiverzitu. Čili je zde mnoho mm, věcí, které bychom mohli udělat společně. Pokud je o další zásadní body, kterých jste se rovněž mnohí z vás dotkli, a to je to, že je to v podstatě krize, která je trochu neviditelná, protože v podstatě mm, to, mm, řekněme, mm, není to jaksi tržní záležitost, všem představuje to obrovské množství služeb pro nás, pro všechny. Čili jeden z návrhů, o kterých hovoříme, je, aby tyto hodnoty byly například zahrnuty do systému, například i účetních systémů v roce 2020. Vy si možná myslíte, že to vzále na budoucnu, ovšem my si myslíme, že je to jediné realistické, realistický návrh, který můžeme předložit, i když ne všichni s tím vždycky nadšeně souhlasili ze strany členských států, protože to znamená různé přizpůsobení na různých eh, úrovních. Proč navrhujeme rok 2020? Protože je zde mnoho jiných kroků, které budeme muset udělat pro to, aby jsme eh, splnili tento cíl například zmapování ekosystémů, služeb, které jsou s tím propojeny, které chceme dosáhnout do roku, které bychom chtěli udělat do roku 2014, tak abychom viděli přesně, kde se nachází, abychom plánovali investice, které budou, které vemou v potaz um, tyto, tato aktiva. Samozřejmě mainstreaming, to je další oblast s zaměřením na zemědělství, rybolov, rozvojovou pomoc, obchod, různé jiné sektory, koheze, Všechno, co má dopad, veliký dopad na biodiverzitu. Ta strategie byla vypracována na základě tohoto přístupu mainstreamingu. V podstatě dva naše cíle jsou propojeny se sektorovými politikami přímo a mnoho různých konkrétních kroků je přímo relevantních pro, i pro jiné sektory. Čili já bych řekl Evropskému parlamentu následující vy skutečně budete mít co říci v této rozpravě v rámci spolurozhodovacího procesu, který probíhá. A my za komisi samozřejmě uvítáme takové znění této zprávy, které bude jenom volat pro změna v této společné politice, ovšem například i závazky parlamentu v tomto ohledu, protože vy jste rozhodujícím partnerem v rámci těchto diskuzí a já si myslím, že můžeme udělat ještě více, než jenom to, že budeme volat po těchto změnách. Další věc. Financování. Financování je samozřejmě zásadní. Padlo jste několik um, návrhů kvalitních v této zprávě, ale i v rámci příspěvku do diskuze, dnešní diskuze. Samozřejmě mobilizovat uh, soukromé financování, to je jedna z možností pro oblast ochrany biodiverzity. To by měla být priorita. Proč? Protože v podstatě ta velikost toho problému, kterému čelíme, bude vyžadovat více než jenom veřejné finance, když samozřejmě my chceme a jsme odhodláni zvýšit veřejné finance v tomto ohledu a ty reformy, které nás čekají, eh, jsou jedním z nástrojů v tomto ohledu. Ovšem jsou zde různé, různé nástroje, které například platba pro tyto eh, eh, ekoslužby a tak dále, to, o tom jsme hovořili v rámci sedmého akčního programu. To znamená, jak si mm, správná, správ, správ, správ správné mm, techniky, měření a tak dále. A i zkušenosti na místní úrovni, regionální úrovni, eh, jednak v rámci členských států, ale mimo EU. To je určitá inspirace pro nás, pro všechny. To by měla být další, další priorita. Hovoří se zde o různých zprávách, různých orgánech, které, které se tomu věnují, které by mohly znamenat určitý příspěvek do této rozprávy. To je právě ta atraktivita celé oblasti, to znamená přinést jiné způsoby financování, což neznamená, že bychom to chtěli jak si změnit na nějaké komodity či zboží, biodiverzitu, to ne. Ovšem, když plánujeme investice, které vemou v potaz dopad na biodiverzitu a tak dále. To si myslím, že je věc, která se děje často v EU, to znamená určitá kompenzace, kterou bychom předpo, předpokládali v této oblasti, nejenom teda v rámci například um, sítě Natura 2000, ale i v jiných oblastech. Poslední dva body, poslední tři body, velice stručně. Realizace. Realizace, ano, to je nezbytný prvek. Samozřejmě potřebujeme zlepšit implementaci. To znamená ty směrnice, jejich plnění, vymáhání, to znamená ty směrnice, které jsme přijali už před eh, dlouhou dobou, 20 té výročí, například právě směrnic, směrnice o přírodních stanovištích. To si myslím, že je dobrý Mm, prostředek k vytvoření určité funkční sítě, tak bychom oslavili toto 20. výročí. Toto si myslím, že byl, by, byl ten správný signál tohoto 20. výročí. To znamená kone, opravdu dokončení této sítě, včetně oblastí například mořského prostředí, kde ještě zaostáváme, pokud jde o realizaci samozřejmě všechny dimenze, nesmíme na ně zapomínat, mnoho z nich jste zmínili i v rámci sedmého akčního programu, musíme pochopit, proč to funguje lépe v jedné oblasti a ne v jiné oblasti, jak je to propojeno, řekněme, s, tou, s, s tím rozměrem zprávy či řízení, kterému bychom se měli věnovat. Další aspekt. Monitoring, hodnocení, výzkum, monitoring byl zdůrazněn jako jedna z možností neopakovat stejné chyby, které jsme se dopustili v roce 2001 nebo v roce 2006 v rámci nové strategie. V podstatě jedna ze strategií bylo mít ten, ten, tu, ten základ výchozího bodu pro 2010. My jsme chtěli vědět, z čeho vycházíme, tak abychom neopakovali chyby poslední strategie. Samozřejmě, že m, mm, tato startovací linie není perfektní, řekněme, ovšem je to si myslím dobře to popisuje celou tu situaci na základě informací, které máme k dispozici. A když já samozřejmě souhlasím s tím, že musíme posílit i úsilí v oblasti výzkumu, v oblasti biodiverzity, nesouhlasím ovšem s tím, že nemáme dostatečné povědomí nebo vědomosti o tom, jak máme nebo proč máme jednat. Tak já si myslím, že naopak, že víme víc než eh, dostačující množství informací. Já si myslím, že vědecké poznatky nás nutí konat. Ano, více financí do výzkumu v různých oblastech, v oblasti biodiverzity, které bychom měli poznat lépe. Ovšem nesouhlasím s tím, že by výzkum potřebovali předtím, než budeme jednat, protože to si myslím, že to je taktika, která snížila jaksi ambice v minulosti a zpomalila celý ten proces. Poslední bod, který podle mého názoru je zásadní, to je mezinárodní rozměr. Bylo zde eh, řečeno, že je to jedna z priorit, eh, závazky z Nagoji v roce 2010, všichni si je pamatujeme, 2020 to bude další rozhodující rok, protože samozřejmě čeká na, 2012 to je v podstatě další, čeká na další konference v Indii v říjnu a samozřejmě, že budeme hovořit o mobilizaci zdrojů. To je jedno z hlavních témat, to znamená, skutečně splníme to, co jsme si slíbili v Nagoji zajistit ty dostatečné prostředky, tak abychom reagovali na problematiku biodiverzity na globální úrovni, protože pokud nesplníme tyto závazky, tak je jasné, že převezmeme obrovskou odpovědnost za selhání jednání, která nás čekají. Nesmíme zapomínat na to, že proč, důvod, proč se nám povedlo úspěšně doplnit některé oblasti, které byly pro nás záležité, například strategické plánování, to byla opravdu velice ambici, ambiciozní cíl až do roku 2020. V podstatě to bylo díky tomu, že společně rozvo- rozvinuté rozvojové země jsme reagovali na tu potřebu zvýšení financ- finančních prostředků. To je výzva, která čeká, čeká nás hodně inventivního uvažování v rámci tohoto kontextu globální finanční ekonomické krize. Ovšem nesmíme selhat a komisář je opravdu, toto je náš závazek, celá naše komise a my počítáme s pomocí ostatních aktérů v tomto ohledu. Protože nás čeká hodně práce, nejenom v oblasti mobilizace nových finančních prostředků, včetně soukromých zdrojů, pokud skutečně chceme dosáhnout těch ambiciozních cílů, které jsme si stanovili. Tím bych ukončil můj příspěvek. Těšíme se na dokončení této oblasti, kterou považujeme za zásadní příspěvek práci, která čeká do budoucna v oblasti ochrany biodiverzity v EU. Děkuji. Děkuji pane kolego, za velmi podrobné odpovědi na otázky. Na závěr obdrží slovo pan zpravodaj, aby tedy uzavřel ten kruh a aby zodpověděl na všechny vznesené dotazy. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také kolegům za všeobecnou širokou podporu té základní linie mé zprávy. Začnu tím, co řekla paní Romana Jordan Cizel, protože řekla, že jde především o kvalitu života. Já si myslím, že, ta nej, že to je ta nejdůležitější součást biologické rozmanitosti, protože jde skutečně o kvalitu života. A proto s ní naprosto souhlasím. Kdo, někdo, kdo ztratí práci během hospodářské krize, přesto bude mít uh, užitek z toho, že budeme investovat do biologické rozmanitosti. Zlepší to jeho kvalitu života. Kromě toho souhlasím s panem Sonikem že ekonomi- v tom, že ekonomické problémy nejsou výmluvou nebo omluvou, protože tedy neinvestujeme do biologické rozmanitosti. Na tomto místě mi dovolte pouze několik málo komentářů k těm otázkám zneseným eh, kolegy poslanci. Eh, naprosto souhlasím s tím, že náklady nečinění toho, že nebudeme činit příslušné kroky, jsou mnohem vyšší. Je to stejný spor, stejný problém jako u klimatických změn. Nicméně v této souvislosti nejsou dostatečné pobídky pro to, aby lidé začali konit, eh, konat příslušné kroky i hned. Naprosto sou, souhlasím s tím, co řekla paní Belier, pokud jde o kompenzace. Uh, Souhlasím s vámi v tom, že v tuto chvíli se soustředíme spíše na kvantitativní kompenzace a že trochu pozapomínáme na kvalitu přírody. Obávám se toho, že celá řada politik ve členských státech se soustředí na celkové množství ploch, oblastí, to znamená na ty eh, kva, eh, eh, kvantitativní údaje a ne na kvalitu. To znamená, že tady máme skutečně ještě velké nedostatky a musíme toho mnoho zlepšit. Žili Gerling. Souhlasím s celou řadou věcí, kterou, které jste řekla. Jedna věc se týká společné zemědělské politiky, pilíře číslo jedna, pilíře číslo dvě. Já bych vám rád vysvětlil, proč jsem se soustředil na pilíř číslo jedna. Já se totiž obávám, že pokud rada bude diskutovat eh, a finalizovat budoucí podobu společné zemědělské politiky, tak dojde k tomu, že eh, toho mnoho nezbyde z pilíře číslo dvě, že to Eh, rada takto změní. Většina členských států samozřejmě není spokojena s množstvím peněz v pilíři číslo jedna a jediné místo, kde můžeme ty dodatečné finanční prostředky najít, je pilíř číslo dvě. To znamená, že je velmi důležité, aby v prvním pilíři byl ten ekologický prvek velmi zdůrazněn. Společná politika rybolovu. Mnoho kolegů říkali, říkalo, že nepotřebujeme evropskou policii, Eh, pobřežní hlídku. V podstatě s tím mohu souhlasit. V podstatě naprosto souhlasím s tím, že eh, vymáhání by mělo zůstat na straně členských států. Nicméně eh, jsou tu tyto problémy. Za prvé tak nečiní a za druhé my to všechno platíme za evropské peníze. Evropskými penězi, pokud se podíváte na akvakulturu a rybolov, tak to jsou evropské politiky, kde se investuje obrovské množství evropských prostředků. A já si myslím, že po desetiletích, během kterých jsme se žádali členských, členské státy, aby dostali svým povinnostem, tak eh, pokud se tak nestalo, tak to buď musíme učinit sami, a nebo musíme posílit kapacity na národní úrovni. I to je podle mě možný výsledek, ale musíme zaručit, aby to fungovalo v praxi. Příroda je všude přítomná, jak říkala paní Klás. Ano, já jsem to uvedl v tom úvodním, nebo v tom odůvodnění, v té důvodové zprávě, ne v tom úvodu dneska. Skutečně je důležité, abychom měli přírodu všude. To je velmi důležitá věc, aby ta příroda byla všude přítomná. V těch eh, po oblastech, kde jsou, které jsou hustě osídlené, taky potřebujete nějakou zeleň podél silnic v rámci průmyslových oblastí, to všechno je velmi důležité. E, řekla jste, že poskytuje poměrně špatný obrázek o zemědělství, že představují zemědělství e, špatně. My si musíme uvědomit, že jsou tu obrovské rozdíly v zemědělství v jednotlivých e, částech Evropy. V některých částech je zemědělství velmi intenzivní, jinde velmi extenzivní. To znamená, že se domnívám, že potřebujeme různé přístupy a jsem přesvědčen o tom, že všichni zemědělci, nezávisle na tom, jak velký je jejich podnik a jak intenzivní je jejich způsob hospodaření, všechny, všichni zemědělci se budou muset zaměřit na biologickou rozmanitost. Máme tu opatření v oblasti zemědělství a ekologie, které jsou, která jsou financovány evropskými prostředky. Eh, zaměřil se na to i Evropský účetní dvůr a dospěl k tomu, že ta opatření agroenvironmentální nejsou příliš účinná. To znamená, že my do toho investujeme mnoho prostředků, ale nepřináší to zlepšení v oblasti environmentální a v oblasti biologické rozmanitosti. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval kolegům za poskytnutou podporu. Souhlasím s tím, že tu určité věci chybí a velmi se těším na pozměňovací návrhy, které k tomu předložíte. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát, eh, pane zpravodaji. Pokud jde o harmonogram, eh, termín pro podávání pozměňovacích návrhů je 27. ledna. 29. Eh, února pak budeme hlasovat ve výboru a na plenárce budeme hlasovat v dubnu o této zprávě z vlastní iniciativy. Je to zpráva velice důležitá a určitě k ní budou přikládány ještě další návrhy. Nyní poslední bod pořadu jednání dnešní části zasedání, je to bod 5, konkrétně zpráva delegace ze 17. konference. Tu zprávu máte k dispozici i písemně. Je to zpráva velice vyčerpávající, pojednávající o stavu práce a pojednávající o tom, jak delegace spolupracovala s médií, což je mimo jiné velice příkladné, zejména v oblasti nových médií. Otázka je, jak toto můžeme do budoucna posílit, tak abychom eh, mohli svou práci lépe představovat zbytku světa. Nejprve dostane slovo šéf delegace Joe Linen. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zprávu máte před sebou. Eh, na plénu ve Štrasburku jsme hovořili o jejím obsahu, tím pádem se omezím pouze na několik aspektů, které třeba v té zprávě nejsou explicitně pojmenovány. Jednak byli jsme velice dobře připraveni, za další byli jsme dobře zastoupeni, pokud jde o pracovní skupiny a pro program. Eh, patří dík našemu sekretariátu Josef Duchovi a Isabel Finlay. Ehm, kteří zde pracovali opravdu až do posledního zbytku sil v té podzemní garáži kongresového centra. Ehm, vzduch tam skoro už nebyl, ale přesto to vydrželi. Ehm, trochu doporučení do budoucna pro budoucí delegace. Nyní jsme byli přítomni až do samého konce. Neodjeli jsme těsně předtím, než to začalo být eh, zajímavé, jako tomu obvykle bývá. Byli jsme tam teď až do soboty, dříve jsme odjížděli už v pátek dopoledne, kdy to začalo být opravdu zajímavé, takže to je doporučení, zůstávejme do budoucna až do konce. Dále, parlament eh, není jednajícím subjektem zde, to je komise a rada. A je zde i nadále požadavek, aby předseda měl přístup do kruhu koordinátorů. Nějakým způsobem jsme byli vždy odstřihnuti eh, přes briefingy ze strany komise a rady je, myslím, tento požadavek nadále legitimní v tom smyslu, aby všechny tři instituce mohly sedět u stejného stolu. Objevil se také požadavek, abychom měli eh, každodenní i písemnou analýzu Eh, analýzu tedy pokroku na jedné straně a na druhé straně problému. Protože když se stanou, když se situace vyvine nějakým hektičtějším způsobem, tak pak už člověk stá, ztrácí přehled, co se vlastně děje. Komise má přitom schéma, eh, rada také, jediný, kdo to nemá, je parlament, takže doporučení, abychom to dostávali. To nám bylo přislíbeno i panem Meckem z protokolu, takže já bych chtěla, aby se to skutečně odehrálo. K věci jako takové komise hrála nejvýznačnější roli, ukázala vůdčí sílu a EU je nyní z okraje těchto jednání opět v jejich středu. Jsou to jednání globální, připomínám. Je zde celá řada je zde celá řada hledisek, které přispívají k úspěchu nebo neúspěchu, nicméně komise projevila se jako silný partner a e, to je velice dobře. Ovšem ze strany rady to tak jednoznačné vůbec nebylo. Ta byla hodně volatilní a poměrně slab, slabě vypadající a já bych rád navrhl, aby si rada řešila své interní problémy ještě před takovými to samity a ne na nich. E, v Kyotu to ještě nebylo tak e, jasné, ale bylo už vidět, že eh, je zde hodně problémů, které, které vyvolávají nezodpověditelné otázky, které je však třeba vyřešit, než se jede na nějaký takovýto kongres, tak abychom navenek mluvili jedním hlasem a ne, abychom pak prováděli jeden interní briefing za druhým, kterým jenom ztrácíme čas a energii, kterou bychom mohli jinak využít na e, užitečnější jednání. Poslední věc. EU se podařilo vybudovat koalici, což je jednoznačně dobře a nejspíše bude potřeba tento okruh ještě rozšířit. Eh, eh, jedná se zejména o nejméně rozvinuté země, těch 120 zemí, což je velice důležité, ale to v Kvataru nebude stačit. Eh, tam budeme potřebovat ještě pár těch velkých hráčů a zejména se dívám směrem do Číny, do Jižní Afriky a do Brazílie. Pokud se nám podaří vytvořit takovouto koalici, tak je skutečně možné myslet si na nějaké eh, pokroky vůči skeptikům a vůči našim v vozovkách oponentům. Eh, v tuto chvíli vám děkuji za slovo, přeji hodně úspěchů delegace i do budoucna. Je důležité, abychom se i nadále účastnili těchto jednáních a byli na nich aktivní. Děkuji. Děkuji vám, říká pan předseda, děkujeme jednak za zprávu. Mám zde dvě žádosti o slovo. Nejprve Kryton Arsenis a poté Bas Eichhout. A už se nám tu objevují další ruce, takže ale nejprve Kryton Arsenis, prosím. Thank you, chair, and, uh... Děkuji, pane předsedo. To zasedání bylo velmi zajímavé, zasedání v Durbanu. Bylo to zasedání, které přineslo naději a vneslo Evropskou unii zpět do centra zájmu, diskuze. Nebyla to náhoda, bylo tomu tak díky velmi dobré práci komise a komise, paní komisařky Hedegard ale zároveň to zasedání přineslo i určité zklamání. My jsme velmi jasně řekli, že, na, že dáme Kyoto 2, pokud, vám, pokud vy nám dáte cestovní mapu. My jsme tady poskytli eh, velmi vágní koncept Kyoto 2, tedy pokračování Kyoto protokolu. lidé, kteří jsou kolem nás, eh, s tím eh, tady mohou být proti tomu, ale je pravda, že se proslýchalo, že je tedy potřeba eh, dát něco těm rozvíjejícím se zemím v Dermenu. A jednou z nich byla Katar, Kat, byl Katar. To znamená, že jsme se doslechli, že jsme zapomněli na Katar. To tedy eh, je problém. Jak řekl pan Jo Leinen, pan Leinen tady velmi dobře předsedal naší delegaci eh, na eh, konferenci stran. Skutečně musíme si uvědomit, co je potřeba udělat. Jak můžeme nadále zlepšit naši vzájemnou koordinaci, spolupráci, a musíme si přiznat, že máme polské předsednictví, nebo jsme měli polské předsednictví, které bylo v mnoha ohledech velmi dobré, ale pokud jde o tato vyjednávání, tak to bylo velmi slabé předsednictví. Byly to otázky, které se byly bývaly měly řešit předem. A pokud tedy potřebujeme společné rozhodování a pokud máme hovořit jedním hlasem, tak eh, se o to musíme snažit. A já si myslím, že v tomto případě se nám to nepodařilo. Proto tedy souhlasím s tím, co řekl. Jo, musíme ty řešit věci předem. Rád bych také poděkoval Josefovi a Izabele za skvělou práci, kterou odvedli. Napomohli nám v té velmi obtížné situaci, ve které se delegace nacházela. A kromě toho bych rád poděkoval všem zúčastněným. Děkuji. Děkuji a nyní předávám slovo poslednímu řečníkovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád začal tím, že poděkuji eh, Josefovi a Izabel za skvělou práci, kterou odvedli v Darbenu, protože oni tam pracovali celé dlouhé dny v garáži, neviděli sluneční světlo, takže vám děkujeme. A děkuji také komisi za velmi flexibilní přístup a za to, že se nám tady podařilo dostat eh, akreditaci na briefing. Já si myslím, že to bylo pro delegaci velmi důležité a určitě eh, to byl také jedním z důvodů, proč byla delegace velmi efektivní ve svých výsledcích. Pokud jde o tu obsahovou stránku věci, tak já se domnívám, že jasně vyšla najevo jedna věc a sice, že je tu velký rozdíl mezi komisí a radou. Komise představila cestovní mapu a hnala jednání dopředu v tom smyslu, že se tedy snažila přimět ostatní zúčastněné, aby tedy eh, podepsali nebo se připojili k té cestovní mapě, na eh, Čína, Indie a tak dále. A eh, pravděpodobně zašli dál, než se domnívali, že zajdou. A to byl nepochybně určitě dobrý výsledek toho, jak tady komise vedla jednání. Rada se tedy snažila o Kyoto 2 a musíme být naprosto upřímní v tom, že jsme slibovali Kyoto 2, ale měli jsme pouze uh, slabé dohody. Ale určité věci jsou ještě otevřené a uh, rada stále ještě vyjednávala o a a já si myslím, že to je prostě ostuda, protože eh, rada nedokončila svá vlastní jednání a nás to stálo mnoho energie a mnoho času, které bychom byli bývali mohli použít na jednání s Čínou a Spojenými státy. A proto tedy vyzývám radu, aby na příště se lépe připravila a aby zajistila, že budeme mít dohodu na těchto pravidlech dříve, než do těch jednání vstoupíme, protože nemůžeme investovat naši energii eh, jinak, než máme. Eh, není možné, abychom se na sebe dívali a teprve vyjednávali o těch pravidlech. Musíme, že eh, Musíme tedy říci, že polské předsednictví v tomto ohledu bylo zklamáním a že Kypr snad na tom bude lépe. Pojďme se podívat e, směrem vpřed, protože v posledku jsme velmi spokojeni s tou cestovní mapou, ale pokud jde o klima, tak se zatím nic nezměnilo. Do roku 2020 tady máme nejrů, nejrůznější sliby a revizní procesy, to je e, toho součástí a všichni vědci říkají, že e, dojde k nárůstu teploty o 3 nebo 4 stupně. Po roce, po, po roce 2020 budeme mít smlouvu, na které se musíme shodnout v roce 2015. A já se tedy ptám, co musí Evropská unie udělat nyní. Já si myslím, že musíme velmi intenzivně pracovat na dobré dohodě pro rok 2015. A to znamená celou řadu věcí. Za prvé, musíme stavět na alianci, na tom spojenectví, kterého se nám podařilo dosáhnout Durbanu. Eh, byly to tedy především Eh, méně rozvinuté země, eh, které se připojily ke tomu směru Evropské unie. Tato skupina zemí by i nadále měla být součástí té koalice eh, pozitivně naladěných a ochotných a já si myslím, že bychom se o to měli stále více starat. Měli bychom se postarat o to, aby ta aliance, to spojenectví fungovalo eh, do budoucna a kromě toho bychom se sami měli snažit o velmi rozumnou klimatickou politiku. Sami víme, že do roku 2020 je tu dokonce ještě větší eh, přebytek dotací, než jsme očekávali. My tady hovoříme o e, přebytku 2,4 miliard v, e, v rámci systému ETS a pokud hovoříme o důvěryhodnosti Evropské unie, tak bychom si měli uvědomit, že musíme zvýšit naše ambice v oblasti politiky klimatu. Má to smysl z hospodářského hlediska, ale pokud chceme být důvěryhodným partnerem v mezinárodním rozměru, tak bychom se o to měli postarat. A já myslím, že dánské předsednictví by mělo zajistit, že toto, e, tento bod eh, se bude do budoucna podporovat, protože jinak se nám nepodaří eh, obstát a ne, nezachováme si naši důvěryhodnost, která je v tuto chvíli eh, v sázce. Takže děkuji všem a těším se na to, že budeme do budoucna moci být hrdí na komisi a radu. Děkuji. A nyní jako poslední má slovo pan starosti, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. No, blahopřeji rovněž vašemu zvolení předsedou našeho výboru. Zároveň bych rád poděkovala zpravodaji, zároveň bych rád poděkovala našemu bývalému předsedovi a myslím si, že tuto zprávu, kterou připravil, je opravdu velice kvalitní zpráva z Durbanu. Nemáme nějaké, nějaký oficiální závazný dokument, Ovšem potřebujeme se rozhodnout na budoucích krocích, abychom se připravili lépe do budoucna. Ještě, řekněme, předtím, než budeme na nějaké další konferenci, měli bychom se domluvit na nějakém stanovisku, které snad podpoří většina států, protože poté na plenárce si myslím, že právě je to ten jediný jednotný hlas. To si myslím, že je velice důležité. Řekněme, ta 27 plus 1, to by bylo velice dobré. To znamená, abychom věděli ještě před konferencí, co si myslí jednotlivé státy a nevyslechnout si jejich názory až na samotné konferenci. Čili ta přípravná práce si myslím, že by mohla být pozitivní, protože Jinak v podstatě tam budeme požadovat nějaké přehnat, předkládat přehnané požadavky v takovém obtížném období, jako je období krize například. My jsme byli proti kvótám ATS, e my to považujeme v podstatě za tržní nástroj, hm, takže by se to mělo opravdu hodnotit pouze toho, jakou to má tržní hodnotu. Pokud klesá hodnota v současnosti, možná je to lepší pro evropské podniky, protože to v podstatě hm, bude znamenat, že budou stát méně, pokud jde o eh, to znamená, že konkurenti ze třetích zemí by byli, měli by ochotní zaplatit vyšší cenu. Je to období obtížné a myslím si, ekonomicky obtížné a myslím si, že by nám nemělo vadit, že tyto kvóty klesají, pokud jde o její hodnotu, protože to znamená, že to naše odvětví, náš průmysl bude stát méně a pokud se to lidem nelíbí, no tak v podstatě můžeme vytvořit nějaký nový systém. Další záležitost, Joe Linen už o tom hovořil a má pravdu, v Durbanu jsme opravdu fungovali někde v podzemí hotelu a já skutečně doufám, že příště bude organizace kvalitnější, ovšem to rozhodně není naše chyba nebo chyba parlamentu. Já doufám, že představitelé parlamentu, hm, šéfové delegací, nebo vedoucí, eh, nebo um, představitelé výboru, předsedové výboru, že budou moci vystoupit na plenáci, protože samozřejmě parlament musíme vzít potaz, musí být brát potaz ehm, samozřejmě, ehm, pokud jde o reakci čínské delegace na například um, um, zástupce ministra mm, vystoupil asi 20 minut, možná i déle a pak opustil sál, aniž by si vyslechl reakci našich zástupců. Zrovna na to reagoval například právě předseda Joe Lane. Já si myslím, že to je opravdu velice neslušné právě proto bychom se měli rozhodnout, nebo měli bychom mm, možná zaslat i nějakou notu čínské delegaci v tomto ohledu, že se nám to nelíbilo a že doufáme, že příště na další konferenci COP budeme mít možnost se opět sejít s touto delegací a že budeme schopni jim jaksi předložit i naše stanoviska, naše požadavky, naše očekávání, vysvětlení. Přece nemůžeme pouze poslouchat jejich názory a, mm, a aniž by nám umožnili vystoupit. To si myslím, že opravdu velice neslušné a něco takového jsme neočekávali. Nemám už v tomto tématu nic dalšího, všem doufám, že na další schůzce budeme lépe připraveni a že dosáhneme opravdu lepší dohody s členskými snáty, které budou rovněž k tomu mít co dodat. Děkuji. Děkuji jako další Chris Davis a poté kolega pana Jáku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, výstupy z Durbanu jednoznačně předčily naše očekávání, ale ta byla hodně nízká, takže nás to ani moc nepřekvapilo já bych to řekl asi takto. Connie Hedegaard, eh, komisařka, která jednala naším jménem, eh, byla v podstatě takovým jakýmsi lékařem, který se snaží resuscitovat pacienta, eh, který už se pomalu dostává do bodu klinické smrti. Nicméně podařilo se jí to, a to do té míry, že ten pacient teď může jít aspoň na operační sál. Neznamená to, že přežije, ale je to alespoň lepší, než taková ta e, téměř jistota téměř okamžité smrti, což by znamenalo, že ten celý proces se rozpadne nenávratně. Takže skvělá práce e, a zejména v tu danou dobu ti z nás, kteří v Durbanu nebyli, ale kteří sledovali e, to, jak spojené království jak spojené království nekouká vlevo vpravo, a hraje plnou roli v tom jednotném týmu za Evropskou unii. Bylo skutečně skvělé. Já jsem velice rád viděl, že Evropská unie se vrátila do vedoucí role v tomto procesu. To mě podpořilo a přeji hodně štěstí do budoucna. Ehm, z hlediska procedurálního a z hlediska zapojení parlamentu, jak řekl John Linen, my nejsme ty vyjednavači. My tam jsme pouze tak, aby, pro, a, tak proto, abychom chápali, jakým způsobem se ten proces rozvíjí a vyvíjí a abychom tuto znalost mohli využít pro příspěvky k debatě a argumentaci v rámci EU. Já jsem byl asi na šesti nebo sedmi eh, zasedáních, na těch na nejvyšší úrovni a v těch prvních týdnech. A podle, mého, podle mých zkušeností ta přítomnost v tom prvním týdnu, když e, tam můžeme být pět dní nebo tak nějak, je daleko, daleko užitečnější vzhledem k tomu, co se můžete dozvědět, než na těch zasedáních na nejvyšší úrovni, protože tam se v podstatě dozvíte všechno, co se tam odehrálo z blogů a nemusíte ani být přímo v místnosti a snažit se něco zjistit v kulárech. Během prvního týdne jsou ta jednání daleko otevřenější a můžete si v podstatě jít sednout do jakékoliv zasedací místnosti na jakékoliv úrovni. Ale eh, jakmile ty prvotní diskuse skončí a dostaneme se na tu pomyslnou špici té pyramidy, tak eh, ty dveře, abych tak řekl, jsou zamčeny na více a více západů ale samozřejmě lze leco zjistit v rámci kontaktů, osobních kontaktů a různých, eh, různých eh, povídání v kuloárech. Eh, takže z hlediska získávání znalostí, získávání prakticky aplikovatelných znalostí si myslím, že bychom měli konferenci předsedů požádat o změnu pravidel tak, aby poslanci si mohli vybrat na jakou část těch 14 denních zasedání Eh, pojedou. Myslím si samozřejmě, že je potřeba, aby tam někdo byl zejména předseda výboru během těch zasedání na nejvyšší úrovni, ale měli bychom mít i flexibilitu. Eh, já už jsem o tom s předsedou mluvil a on říkal, ne, to není možné, konference předsedů nám vůbec nenechá volné ruce, ale i přesto si myslím, že eh, vzhledem k tomu, že se nám předsednictvo obměnilo, by bylo vhodné se na tuto možnost znovu podívat. Děkuji. Eh, dobrá, děkujeme. Jako další kolega Panajotov. Jatov. председател, Prvo, já si vás. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych eh, chtěl poblahopřát, pane Lajnene, vám a vašemu týmu. A děkuji za dobře odvedenou práci bývalému předsednictvu tohoto výboru. Teď, pokud jde o Durban, eh, na místě je upřímnost. Jedná se o diskuse, ve kterých je potřeba pokračovat. Jednalo se o velice těžké zasedání, velice náročné zasedání a já si upřímně myslím, že naši zástupci, kteří tam byli, hráli důležitou roli, byli dobře vybráni z výboru Envy mimo jiné, mnoho z nich sedí teď v sále a velice tvrdě bojovali o naši věc, účastnili se diskusí a zachovali tvář celé EU. Rád bych zmínil jmenovitě pana Leinena, pana Florence, kteří ve velmi složité situaci, jak už jste slyšeli, v mnoha diskusích a mezi celou řadou fluktujících názorů dokázali zachovat tu útočnou sílu a zachovat, jak už jsem řekl, tvář pro nás, pro všechny. Nicméně je hodně věcí, na kterých je potřeba zapracovat v návazných setkáních. Evropa musí být vnímána jako vůdčí subjekt a to nebylo vůbec jasné eh, v celé řadě hledisek. A na tom je potřeba ještě zapracovat, chceme-li získat eh, úctu od našich partnerů. Chci se zaměřit eh, na kladné výsledky tohoto zasedání. Já bych řekl, že ta konference byla celkově úspěšná, protože jsme měli určitá očekávání. Mnohá z nichž Eh, se splnila. Eh, USA, Čína a Indie budou muset snížit objem emisí, které generují. A je jednoznačně na místě učinit z toho ten závěr, že ta konference do značné míry splnila očekávání, která minimálně Evropská unie měla. Takže Čína a poté i USA připojili svůj podpis k tomu plánu, který jsem už zmínil a po 60 hodinách jednání jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik světa, tedy Indie, eh, chtěla získat opt-out eh, pro tato závazná pravidla. Jednalo se o snížení Eh, jednalo se o to, že snižování emisí skleníkových plynů by nemělo být závazné, což bylo v, té, v tom daném kontextu naprosto absurdní. EU a Indie v rámci deseti minut museli najít způsob, jak překonat uh, Eh, jak překonat eh, rozpory mezi sebou, o kterých britská média hovořila jako o deseti minutách eh, zachraňujících svět. A nakonec Indie připojila i svůj podpis, takže poprvé v historii tři země s největšími emisemi CO2, USA, Indie a Čína, budou muset své emise snížit. Samo o sobě jsou to velice dobré zprávy, ale musíme říci, že se jedná o dohodu, která bude finalizována až v roce 2015 a implementace začne až v roce 2020. Děkuji za slovo. Děkuji, pane kolego. A jako posledního mám na seznamu Karla Heinze Florence, byl to místo předseda delegace. Takže Karla Heinze máš slovo. Ano. Uh, paň, eh, na, moji kolegové mě eh, připomínali, co jsem všechno říkal. Já bych rád eh, poděkoval sekretariátu. Takovéto konference, a já mám to štěstí, že poprvé jsem na něčem takovém byl v roce 92 v Riu, jsou charakterizovány tím, že ďábel vždycky tkví v detailu. Není vůbec jednoduché je zorganizovat. A Ehm, my jsme tady hovořili o Číňanech, ale musíme si uvědomit, že tady nastal jeden velmi ožehový problém. Nastala vlna a Číňané chtěli být u toho a my eh, jsme se na to spolehli. Já tady velmi respektuji parlament, ale musíme si uvědomit, že Číňané skutečně chtěli být eh, nebo vést se eh, na té vlně, ke které tam došlo. My jsme nevedli ta jednání, to je samo o sobě dost špatné, ale zkrátka tomu tak je a také tomu tak zůstane. A proto bych se chtěl ještě jednou vrátit k tomu výsledku. Pro, podle mě je ta sklenice napůl plná, ne napůl prázdná. Já jsem hned řekl, že jsme nechali vzniknout nový řád světa v Darbenu. To, co tedy uh, vytvořila paní komisařka Hedegardová, je velmi důležité a já si myslím, že nemůžeme to všechno neustále schazovat. Já si myslím, že my jako Evropa jsme skutečně přispěli velkým dílem a e, já skutečně nejsem ochoten přistupovat na veškerou tu kritiku. Rozhodující otázka přijde nyní. A sice, co z toho vytěžíme, co z toho uděláme. Do roku 2015 e, se musí kout to železo, které je žhavé. Jo Leiden a my všichni ostatní tady v sále musíme jít příkladem. Já nepůjdu příkladem. 30% to eh, na tom mm, můžeme mít různé názory, ale skutečně musíme jít eh, příkladem a být vzorem. To platí i pro jiné oblasti, protože rok 2015 bude velmi důležitý. Pane předsedo výboru, pokud vám mohu udělit jednu radu tak já bych do roku 2015 se pokusil, pokusil u předsedy tohoto parlamentu eh, zorganizovat eh, cesty do zemí, které se nechtějí podrobit, ať už jsou to Číňané, Indie, Spojené státy, ty bychom měli neustále doprovázet. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, Karla Heinzi. A nyní bych rád předal slovo komisi, aby na minutu a půl nebo dvě minuty se chopila slova a e, promluvila, potom se chopí slova ještě Jo Leinen. Jo Leinen tady nechce hovořit dobře, takže nyní má tři minuty slovo komise, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. My souhlasíme s tou pozitivní analýzou konference v Darbenu. Ano, pozitivní výsledky, o těch už jsme hovořili a poslední řečník zdůraznil to, co je pro nás nyní důležité, to znamená to, co se stane mezi dnešním dnem a rokem 2020, jak opravdu mít ty dostatující ambice, tak aby teda jsme, mm, řekněme, zrealizovali nebo implementovali ty věci v roce 2020, které zároveň budou znamenat závazky pro rok 2050. To jsou ty základní věci, o kterých hovoříme a samozřejmě zde počítáme s vaší pomocí Evropského parlamentu, tak aby tyto ambice opravdu byly dostačující je to samozřejmě propojeno i s pomocí našim partnerům, aliance, které bychom měli vybudovat. To samozřejmě očekává od nás určitou finanční pomoc, tak abychom zvýšili tu úroveň ambicí a zároveň ten tlak, který musíme neustále vyvíjet na ty, kteří zatím váhají. To znamená, abychom dosáhli této pozitivní, pozitivní aliance, kterou paní komisařka, o kterou jí jde. Čili mm, opravdu si myslím, že všichni jste si vědomi pozitivních výsledku a děkuji za zprávu. Děkuji. Samozřejmě, pokud jde o pracovní podmínky, o tom musíme ještě jednou hovořit, tak abychom zajistili rozumné pracovní podmínky. Pokud jde o klima, diplomaci, to samozřejmě musíme nadále rozvíjet, dále rozvíjet a k tomu je zapotřebí těsnější spolupráce mezi jednotlivými institucemi. Musíme vytvářet jakousi klimatickou politiku, politiku eh, diplomacie mezi jednotlivými konferencemi. Musíme tedy vyzvat zúčastněné instituce a orgány, které jsme zatím nepozvali. To znamená, že na to bychom se měli zaměřit během příštích tří let. Já předložím konkrétní návrh, kterým bychom to mohli realizovat. Měli bychom se zaměřit na tři pilíře, eh, mimo jiné i ty konference stran, a eh, nebo to, na to, o čem hovořil Karl Heinz Florenz. V každém případě bychom měli v různých formátech co možná nejvíce diskutovat, tak abychom v roce 2015 měli skutečně všechno hotovo. Eh, všechno to, co jsme si přece vzali. Pokud jde o účast parlamentu, na těch vlastních jednáních, tak to je samozřejmě velmi uh, ožehavá záležitost. Uh, ten problém existuje od roku 2005, co jsem členem parlamentu a my jsme si přece vzali, že tady učiníme krok směrem vpřed, protože my evropští poslanci ve, v našich volebních okrscích musíme prodávat evropskou politiku a tady skutečně Evropský parlament má více právo na to, aby se dostal do eh, konferenční místnosti a aby se s ním nezacházelo pouze jako s nějakou nevládní organizací. To znamená, že do budoucna se o to musíme eh, více snažit. Pokud jde o klimatickou konferenci v Durbanu, více než jsme očekávali, ale méně než jsme doufali, je to i nadále napínavé. Eh, budeme potřebovat ještě mnoho času a mnoho sil. Já se velmi těším na naše vzájemné vzájemnou spolupráci. Tím naše jednání končím. Zítra se sejdeme přesně v 9 hodin. A pokud říkám přesně, tak skutečně myslím 9 hodinu, protože začínáme hlasováním v 9 hodin. Prosím a děkuji vám a přeji vám hezký večer.